Dámy a pánové, pustíme se do práce? Ano, pustíme. A začneme programem. Nemá tady námitek, je přijat ve stávajícím znění. Zápis ze schůze konané 22. září připomínky můžete podat do konce dnešního zasedání, jinak mm, zápis bude považován za schválený. Sdělení předsedy. Tato schůze se přenáší po internetu. Samozřejmě nebude se přenášet zasedání koordinátorů a seznam korespondence je k dispozici. A teď přejdeme k bodu Pět, říká pan předseda. Ne, omlouvám se, říká pan předseda. Bod čtyři. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. Máme tam dva. Jedna je nařízení eh, k bilaterálním přechodním jednáním k bilaterálním eh, obchodním eh, dohodám, které existovaly před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Jak víte, tak já jsem zpravodajem ex officio. Proběhla dvě zasedání, velice plodná. Vyzvedli jsme si stanoviska parlamentu a rady a požádali komisi o návrh textu, který by mohl být základem kompromisu. Komise už jej vypracovala, takže myslím, že příští zasedání už bude řešit kompromisní pozměňovací návrhy. Myslím si, že byť je tato otázka velice, eh, nebo tato otázka je velice obtížná, eh, rozdíly jsou mezi stranami zásadní, ale eh, mohlo by to být rychlejší, než jsme si původně uvědomovali. Kráva, krátká zpráva k ICI. Probíhá dohodovací řízení o téhle věci a, a současně ještě o další věci z DVA FETu k takzvanému DCI. Globální kompromisní pozměňovací návrh ehm, byl vypracován vyjednavacím Evropského parlamentu a týmem rady. Nicméně poslední době členové DV v delegaci parlamentu se začali proti této dohodě stavět. Takže tohle se ještě dnes bude muset řešit. Já vám teď nedokážu eh, říci, co se stane. Jedná se o na no nejvýš Mm, neobvyklou situaci. Náš zpravodaj Helmut Scholz tu není, takže nebudeme mít žádné další informace a právě přichází, takže dáme a eh, Helmutu Šolcovi chvilku, aby se podepsal. A hned ho požádám aby eh, řekl něco k dohodovacímu řízení eh, ohledně ICI Daniel Gaspery. Pane předsedo, eh, dokud se kolega usazuje, tak ještě než nabere dech, tak se zeptám, zdali máme z rady nějaké zprávy k nařízení Made in protože uh, už v parlamentu uh, proběhl, probíhá první čtení, nebo proběhlo první čtení před nějakým rokem a rada nereagovala. Hmm, nezačalo se eh, s žádným dialogem, tak by mě zajímalo, jestli rada nějakým způsobem už se pohla v téhle věci. Tak pokud vím, tak nejsou žádné zprávy, žádná reakce rady. Možná vás to překvapuje asi tak jako mě. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale no, přecházel jsem z jiného jednání dnes ráno. Ach, my jsme tady prošli posledním kolem trialogu s vyjednávajícím týmem Mm, uvedeným z řečníků, které jsem právě jmenoval. A e, závěrečným výstupem bylo, že bylo dosaženo dohody o balíčku e, se dvěma e, nástroji. Je tam ten náš nástroj ICI+, a také s DCI, co by eh, takové záložní opatření. Myslím, že jsme dosáhli výsledku, který byl vlastně maximem toho, čeho jsme mohli dosáhnout. a dvě otevřené otázky, které se týkaly aktů přenesené pravomoci a článku 16 o financování. Tak akty přenesené pravomoci. Těch se týká prohlášení, kde se spojuje stávající nařízení s výhledem na nějaký budoucí nástroj po dvouletém období. Což je teď prostě fakt. Takže ten budoucí přístup rady a parlamentu, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, se týká té dodatečné deklarace nebo prohlášení, tak tam obě strany e, řekly, že e, to budou dále zvažovat. Pokud jde o článek 16, tak tam je eh, třeba připojit další prohlášení k textu. Tak, aby ten původní text, který byl předložený parlamentu a naše pozice byly eh, zachovány eh, jako základ pro nové znění. Nicméně aby se tam také odrazil posun, kterého jsme dosáhli v prvním a druhém kole. Takže já si myslím, že jsme se dostali eh, do bodu, kdybychom eh, tedy už mm, měli mít text souladu s výsledkem vyjednáváním. Potom složitější situace v, eh, u DCI jako vyjednávací tým pořád nám, ne, není nám jasné, jak pokračovat dále. Budeme dnes mít zasedání delegace nebo toho týmu, respektive odpoledne zasedání vyjednávacího týmu a večer celé delegace o tom, jak se k tomu postavit. Takže tolik ode mě v tuto chvíli. Tak já a souhlasím se závěry Helmuta Šolce ohledně ICI. pokud je o ICI. Tak my jsme vždycky hm, se shodli a byli jsme v pravidelném kontaktu se zástupci politických frakcí. A neměli jsme problém eh, s dohodou souhlasit. Je to uspokojivý kompromis? A myslím si, že bychom s kompromisním pozměňovacím návrhem měli uh, souhlasit. Je to názor celé delegace, protože respektive takhle eh, vyjednal to vyjednávací tým a ne delegace, ale neměly by tam být, uh, nemělo by tam žádné překvapení. Takže teď je na nás, abychom eh, vyčkali rozhodnutí delegace Evropského parlamentu dnes odpoledne. A teď se dostáváme dalším bodu a ten se týká dodatkového protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a Izraelem, týkající se dohody mm, mezi ES a Izraelem o posuzování schody a akceptanci průmyslových výrobků. Jedná se eh, o takzvanou to eh, dohodu AK. Jak víte, tak já eh, přesedám a Spravod- pardon, jsem zpravodajem, Říkám vám předsedem pro tuto věc. A proto eh, bych rád znal eh, vaše eh, pokyny, tak abych vám mohl předložit návrh zprávy k této věci. Nyní povedeme tedy druhou jinou názoru a na jím konci buď budu moci od vás získat eh, jasný pokyn, anebo budeme hlasovat, abychom znali vaše stanovisko. A tak bychom měli jasný harmonogram. Takže teď si vyměníme názory. Nebudou žádné názory? Lucie Andrikiene, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Už jsme měli první výměnu názorů, takže bych jen chtěla připomenout, že Rada tuto dohodu schválila hned ve svých závěrech v květnu 2010. Tato dohoda se týká především zbližování legislativ. Zbližování tedy jejich legislativy s naší. A také se tam mluví o výměně léků a ne zbraní. Je to skutečně čistě technická dohoda, takže bych ráda, aby kolegové se pokusili celý proces urychlit a vyjádřit souhlas našeho výboru a později i Evropského parlamentu celého. Co nejdříve to bude možné. Já vím, že některý, někteří kolegové mají určité pochybnosti o této dohodě, protože nechtějí nějak upgradeovat vztahy mezi Evropským společenstvím a Izraelem. Ovšem, když se podíváte na akční plán pro Izrael, který byl schválen v rámci Evropské politiky sousedství v roce 2005, tak hned uvidíte, že dosažení AK s Izraelem bylo předpokládáno už před šesti lety. Takže když schválíme tuto dohodu, v podstatě tím jen dokončíme věc, kterou jsme už dávno začali. Nějak to nezmění nebo nezúží naše vztahy s Izraelem. Myslím si, že když budeme AK zdržovat, budeme tím škodit našim vlastním farmaceutickým společnostem a budeme vytvářet zbytečné náklady pro naše zdravotnické systémy. Izrael je velkým vývozcem farmaceutických produktů, hlavně generik, a AK by znamenalo, že generika by se dostala na evropský trh mnohem rychleji než v současné době. Podle různých studií, které jsem četla, by AK znamenalo značné úspory pro evropské zdravotnické systémy. Ono to záleží tedy na těch jednotlivých druzích léků, ale ukazuje se, že by to znamenalo 100 až 200 milionů euro ročně úspor. Takže myslím si, že by opravdu bylo dobré, aby Evropský parlament toto schválil a to co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Pan Klange, prosím. OK, Kaderis. Pane předsedo, tato otázka se nám zase vrací na agendu. A je to otázka, kterou kladu, abych se dozvěděl, jaká je skutečná pozice skupiny liberálů. Protože to, co nedávno tady vyjádřil jejich koordinátor, v podstatě znamenalo, že si přejí, abychom odložili zvažování této dohody mezi Izraelem a Evropským společenstvím. Když poslouchám, co se říká v kuluárech, tak to vypadá, že liberálové změnili své stanovisko a to na nátlak jednoho bývalého komisaře pro obchod, který byl politickým členem její skupiny. A já bych tedy rád věděl, jaká je pozice skupiny liberálů dnes. Rád bych věděl, jestli se skutečně jejich stanovisko změnilo nebo ne. A naše skupina by si chtěla vyslechnout, co k tomu říká pan komisar de Gucht. Ať přijde se mezi nás, ať nám vysvětlí, jaké jsou důvody za tou snahou urychlit tuto dohodu s Izraelem. A nebo případně i paní Aštonová, která by mohla vyvinout nátlak na Izrael, aby tento eh, začal jednat o mírovém procesu, protože v době, kdy izraelská vláda nechce zastavit eh, usazování nových osadníků v okupovaných zónách. Já jsem to možná špatně četla, ale zdá se mi, že v Lisabonské smlouvě se jasně říkalo, že je třeba zajistit eh, koherenci našich obchodních politik a politiky zahraniční. A že je třeba respektovat eh, naše hodnoty. Takže já bych rád věděl, pokud tedy liberálové nám potvrdí, že chtějí skutečně změnit své stanovisko, rád bych věděl, ještě předtím, než se tomu vyjádříme, co k tomu řekne pan komisař de Gucht? která bych, aby přišel mezi nás a vysvětlil nám to, abychom věděli, jestli má úplně stejné stanovisko jako paní Ashtonová. A pokud ano, tak bychom chtěli mít nějakou středně dobou zprávu, kde bychom mohli vyjádřit, jaké k tomu máme jak politické, tak případně i právní pochybnosti. Děkuji. Uh, the... No, já tady mám ještě paní Šaka z Alde, takže prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda, že můžeme mluvit přímo a že nemusíme poslouchat, co se říká v kuloárech. Pro liberály a demokraty jsou lidská práva zcela zásadní a myslíme si, že by mělo být možné se jim věnovat. A to v každém případě jejich porušování v každé zemi. Nicméně, je tady otázka, zda tento protokol je skutečně správným nástrojem. My si myslíme, že v této chvíli můžeme sestavit nějaký časový harmonogram a potom uh, o tom už hlasovat. Uh, Prosím, další. Děkuji, pane předsedo. Já uh, souhlasím s paní Andrikiene a s naší kolegyní z ALDE. Neměli bychom se snažit zneužívat eh, takováto témata. Já si nemyslím, že je nutné, nemyslím to tedy legálně, protože to byste mi asi rychle vyvrátili, ale myslím si, že není dobré využívat takovéto složky k řešení jiných otázek. Protože, jak říkala paní Andrikiene, tohle jsou skutečně čistě technické otázky, otázky výměny léků, které budou Evropské unii ke značnému prospěchu. A proto si myslím, že bychom měli pokračovat eh, s touto zprávou a vyjádřit se k ní co nejdříve to bude možné. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jako všechno, co na tomto výboru probíráme, eh, je tohle velice politická záležitost a nejen technická. A je zcela jisté, že se tam jedná o zúžení, přiblížení našich vztahů s Izraelem. Takže já vím, paní Andrikina tady říkala, že už je to otázka, o které se mluví šest let. Ovšem za těch šest let se toho hodně stalo. A nedošlo k žádné velké změně, protože jsme tu složku tak to pozastavili. Takže souhlasím s tím, eh, co říkal kolega. Tohle je kritická chvíle. Paní Ašnová se snaží eh, znovu podpořit mírový dialog a my bychom, pokud chceme být skutečně konzistentní, si měli počkat na to, jaké budou výsledky její práce a počkat si na to, až nám dá jasný signál, že se to ubírá pozitivním směrem. Takže myslím si, že bychom neměli spěchat, měli bychom si počkat, až jak skončí celý proces. Děkuji. A teď pan Kaspery. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejsem si eh, zrovna jist, zdali jsem správně pochopil eh, všechny předřečníky. Eh, jestliže dochází ke kritice vůči komisaři de Guchtovi, že nám předložil tento materiál, tak odkazuji na systém, který nám ehm, předkládá Evropská komise jako kolektivní orgán. A pokud si vzpomínám dobře, tak vysoká zmocněnkyně mm, pro zahraniční politiku Lady Ashtonová je členkou socialistické internacionály a socialistů v Evropě a ona je přece odpovědná za koherentní evropskou společnou eh, zahraniční a bezpečnostní politiku. A já se táži, jak to socialisté eh, eh, mohou sluč, slučovat, že právě ona e, nese toto rozhodnutí. To usnesení e, po posledním hlasování ve Štrasburku o e, našem vztahu k palestinským územím, kde jsme širokou většinou souhlasili, neleží pouze v archivu, ale i v tomto výboru je návrh, který zaslala komise parlamentu, zaslala její místo předsedkyně komise parlamentu na stejné téma. A tady se otevřeně táží, proč socialističtí kolegové zde ve výboru výboru. Eh, ten jeden návrh eh, komise podporují, ten druhý nikoliv. A proč konečně nevyužijeme příležitosti mluvit nejenom s komisařem de Guchtem eh, který ostatně vždy eh, se dostavil, když jsme ho pozvali, ale kdo, eh, koho skutečně postrádám ve výboru, je Lady Ashtonová. Ta se totiž nedostaví nikdy a ani k nám nikdy nepřišla, takže bylo by záhodno, abychom eh, se shodli na koncenzu pozvat Lady Ashtonovou, abychom s ní probrali osobně veškeré mm, problémy a od ní vyslechli proč, eh, co by vysoká představitelka eh, pro zahraniční politiku, ale tak jako místo předsedkyně komise předkládá eh, tento návrh, tuto dohodu ke hlasování a ke schválení. Na její odpovědi jsem zvědav. Perlange, SND. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaspari, rozumím vám dobře, že i vy souhlasíte s tím, abychom nepostoupili vpřed s eh, jednáním o tomto materiálu, ale napřed pozvali do výboru Lady Ashtonovou a komisaře de Guchta, aby s námi hovořili o koherentnosti politiky vůči Izraeli. Pokud jsem vás správně pochopil, sdílím zcela váš návrh. Ano, měli bychom takto postupovat, protože v skutku v situaci, kdy mírový proces se opět eh, trochu chvěje, tak bychom eh, měli postupovat vpřed koherentně a proto skutečně i já bych podpořil tento návrh tedy zatím ještě eh, neschválit časový harmonogram, ale napřed pozvat obě osobnosti do výboru a jednat s nimi o koherentnosti naší politiky vůči Izraeli. Kadev. Kadev. Já miluji Daniela Gaspariho. Ne, ono je to docela legrační. Mysleli jsme si, že tady budeme chránit eh, pana Guchta nebo dokonce na něj útočit eh, proti paní Aštnové a tak dále. To je vaše představa, Danieli. My se tady snažíme dělat nějakou politiku. Pokud s námi souhlasíš, Můžeme si, vysle- můžeme si vyslechnout jak pana komisaře Kuchta, tak Lady Ashtonovou. A pokud s tím nebudeme souhlasit, tak i my socialisté klidně řekneme, že nesouhlasíme s Lady Ashtonovou. Vůbec se tady nesnažíme nějak chránit členy naší politické rodiny. Takže pokud se shodneme na tom, že je třeba se dozvědět, jaká stanoviska mají tito dva komisaři, dobře, dohodneme se na tom mezi námi politicky, Oba si vyslechneme a potom uvidíme, jak pokračovat eh, na základě faktů, které se dozvíme. Já jsem rozhodně pro to, co tady říkal Benta, já vás mohu ujistit, že tohle si myslí i naše skupina. Všechny komisaře máme stejně rádi. Takže máme tady konkrétní návrh. Já dám slovo všem, nebojte se. Mám tady tři, čtyři další řečníky, ale já bych si rád vyslechl, co si myslíte o tom konkrétním návrhu, který tady předložil Kadera Riff. Že bychom tady předtím, než se rozhodneme, si vyslechli pana komisaře de Guchta a paní komisařku Aštnovou konkrétní návrh, takže rád bych věděl, co si o tom myslíte. Daniel Kaspere? Ja, ähm, also wir Měli bychom si nyní dávat pozor na to, abychom si rozuměli dobře, abychom si nepřevraceli slova a nechytali se za slovička. My zde hovoříme o koherentnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a není to frakce EPP, která spochybňuje tuto koherentnost, ale jste to vy, jsou to kolegové ze socialistické frakce, kteří říkají, že mají potřebu jednat s komisařem a se zmocněnkyní já také, ale nikoli o dohodě AKA, protože komise nám předložila dva návrhy. Jednak zemědělství a rybolov s palestinskými územími, to jsme již eh, zpracovali v parlamentu, a pak eh, další téma, které nám předložila tatáž komise a tatáž vysoká představitelka a místo předsedkyně komise o AKA a z toho děláme velké divadlo. Já si myslím, že když eh, chceme spochybňovat koherentnost u jednoho nebo druhého bodu, pak bychom neměli brát tyto dva materiály jako rukojmí, ale já bych konkrétně navrhoval, abychom nyní konečně požádali zahraniční výbor, aby nám poslal své stanovisko k AKA a jakmile budeme mít toto e, stanovisko AFETu, pak se samozřejmě můžeme nad tím zamyslet v tomto našem výboru a vytvořit si k tomu mínění. A nezávisle na tom podporuji návrh, abychom komisaře de Guchta a také Lady Eštnovou pozvali do výboru, protože se domnívám, že téma koherentnost soudržnost eh, politiky eh, zahraničního obchodu, zahraniční politiky a bezpečnostní politiky eh, je důležité a netýká se to pouze palestinských území a Izraele, ale týká se to všech ostatních území nebo zemí, s nimiž spolupracujeme, o kterých se bavíme v tomto výboru. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já se k tomu mohu pouze připojit, že musíme hovořit o politické koherentnosti, ale pak skutečně musíme hovořit o politické koherentnosti a nikoli o koherentnosti určitých eh, kompetencí komisařek či komisařů. Eh, myslím, že eh, jde o konkrétní politický postup a já se domnívám, že postoj socialistů, který byl vnesený do tohoto výboru, je velmi mm, důležitý, udržitelný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 a e, musíme se zabývat e, s tím, jaká je e, konkrétní situace na místě. Nejde o hrátky mezi výbory, frakcemi vůči komisaři či komisařce. Jde o velmi choulostivé téma ve velmi choulostivém regionu. A chci ještě jednou říci, já ani nevidím, že by se ten mírový proces jaksi chvěl. Já žádný mírový proces ne nevidím a to je velmi dramatické téma, jemuž se musíme my, co by obchodní výbor věnovat. Ano, politická koherentnost, naprosto souhlasím s návrhem, že eh, bychom měli iniciovat eh, rozpravu s pokud eh, možná třemi komisaři, totiž i komisař Füle, Eh, musí eh, mít eh, ve svém zorném poli tento region, protože jde o takzvané jižní sousedství. Takže dva komisaři a jedna komisařka a současně místo předsedkyně komise by se měli dostavit a pohovořit o tom, jak chtějí dále vyvíjet politiku EU vůči těmto zemím a územím na jihu. Robert. Děkuji, Robert. Pane předsedo, mně se zdá, že se budeme radit s celým parlamentem, to už jsme mohli tu zprávu sestavit sami. Pokud chcete následovat logiky paní Koupersové, tak její zpráva by nikdy parlamentem neprošla. My tady děláme dvojitý standard v podstatě, protože tam se eh, jednalo o palestinskou zprávu o zemědělství a rybolovu. Podívejte se, já se nechci stavět na ničí stranu, ale myslím si, že to už právě teď děláme. Vidím, jak se politické skupiny tady eh, rozčlenují, jak jedna straní jednomu a druhá druhému. Já si myslím, že když jsme udělali tu zprávu eh, o zemědělství a rybolovu, takže bychom měli udělat i tuhle. Já nevidím důvod, proč ne. Nakonec možná se to zamítne, ale alespoň budeme mít možnost to prodiskutovat a nějak to konečně uzavřít. Protože si myslím, že čím víc lidí se toho zúčastní, tak tím více to rozvíří. Paní Šarka? Ano, jak mohu e, být proti těmto úžasným lidem, které sem chceme pozvat, aby si s námi popovídali. Já myslím, že to potřebujeme, ale na druhou stranu je podle mě důležité, abychom byli upřímní a abychom si uvědomili, co je diskuze technická a co je diskuze politická. Podle mě si všichni uvědomujeme, co je všechno ve hře. A myslím, že je důležité pro naši důvěryhodnost a konzistentní jednání, abychom si toto uvědomili. Jsou to samozřejmě velmi citlivé otázky, ale podívejme se na to, jaké je naše stanovisko. Kaderarif ještě jedno. Já si myslím, že bychom se měli eh, vyhnout jedné věci tady mezi námi, ať už si myslíme cokoliv. Nesmíme si myslet, že se můžeme připojit k jednomu nebo druhému táboru. To nejde, Roberte. Já rozhodně nejsem pro něco nebo proti něčemu. Protože kdybychom tady brali v úvahu takovéto politické jemnůstky, tak myslím, že každý by měl eh, něco k tomu, co říci a myslím, že to by nebylo dobré, to by bylo velmi nebezpečné, abychom to pojímali takto. Já se snažím na to dívat tak, že ta otázka, o které jste tady mluvilo, není technická. Říkala to i Maria, když vidíte tu diskuzi o uznání palestinského státu, o tom, jak Spojené státy tlačí na to, aby tento nebyl uznán na jejich pozici v UNESCO. A všechny politické strany v Evropě chtějí, aby Evropa v tom mírovém procesu hrála důležitější roli, aby měla větší vliv na to, jak se situace vyvíjí, aniž bychom museli pořád čekat na to, jakou pozici zaujmou Spojené státy. A já s tímto souhlasím. Já si myslím, že Evropa by měla mít větší váhu v tomto regionu. Potom mezi námi, ano, samozřejmě, že je to politická otázka. Není to jen technická záležitost. Takže má pozice je velmi konkrétní. Já říkám, podívejme se na všechna fakta, na všechny jednotlivé prvky, vyjadřeme své otázky, své pochybnosti a tak dále a pozveme sem ty tři komisaře, o kterých jste mluvili. To nám umožní co nejširší debatu, abychom si mohli skutečně vyslechnout všechno, vyjádřit se ke všemu a potom uvidíme, jak na tomto fóru postupovat. Já si myslím, že zas takový nátlak tady není. Já vím stejně dobře jako vy, jaká je ta situace, ale myslím si, že by bylo dobré, abychom eh, tomu dali možnost se rozvinout a nemysleli si, že někdo tady podporuje jednu stranu a někdo druhou. Máme tedy procedurální otázku ještě před eh, otázkou věcnou. Potřebuji vědět, jak postupovat. Kader Arif tady předložil návrh, abychom předtím, než na tom budeme dále pracovat, si vyslechli tři komisaře. Tři, ano? Ano. Abychom měli možnost proskoumat veškeré aspekty této otázky. Takže já potřebuji rozhodnutí k této procedurální otázce. Souhlasíte? Kdo je pro? This is a procedural question. I don't need to have... To je procedurální otázka, nemusím to dávat na pořad jednání. Would you... Are you proposing that what precisely? Navrhujete co? Já navrhuji jako vždy, že buď budeme hlasovat a pak to musí být zařazeno do hlasovacího času, anebo mluvíme o procedurách a pak o tom rozhodují jen koordin- jen koordinátoři. Ano, máte pravdu, máte pravdu. O procedurálních otázkách by se mělo rozhodovat na zasedáních koordinátorů. Tak to zatím necháme otevřené. Máme tady konkrétní návrh, jak postupovat. A co se týká věcné otázky, tak eh, se mi zdá, že jsou tady dvě stanoviska. Jedno je pro a druhé je proto, abychom zatím souhlas nevyjádřili. Nikdo zatím neřekl, abychom to zamítli. Ale ještě jsme se nerozhodli. Ještě Daniel Kaspery? Pane předsedo, já jsem navrhoval, aby AFET k tomu sestavil stanovisko, protože já bych se rád rozhodl také podle toho, jak to vidí kolegové v AFETu. Jak vidí ty důležité otázky, které jsou podle mě ještě důležitější než jen ty obchodní? Ano, eh, víte, AFET čeká na nás. Než stanoví časový harmonogram, aby mohli vydat své stanovisko. Takže, dámy a pánové, uděláme to takhle. Já řeknu AFETu, aby předložili své stanovisko. No a potom si počkáme, jak se rozhodnou koordinátoři v té procedurální otázce. A potom tedy předložím nějaký ten časový harmonogram pro celou tuto složku. Dobře? Dobře. Můžeme se tedy posunout k bodu číslo 6. Jde o dohodu mezi Evropským společenstvím a Uzbekistánem, která eh, rozšiřuje stávající dohodu o partnerství a spolupráce na bilaterální obchod s textilními výrobky. Je to již po třetí, co se dostáváme k tomuto materiálu a jde o e, e, druhou e, debatu o prozatímní zprávě. K tomuto tématu naším zpravodajem je George Sabin Kutas z frakce SND a dám mu hned slovo. Ale než tak učiním, dovolte, abych vám řekl, že velvyslanec Uzbekistánu jenž se rozhodl nepřijmout naše opakované pozvání eh, do našeho výboru, mi napsal, že je nyní ochoten se dostavit, ale není ochoten odpovídat na otázky. Eh, řekl současně, či napsal, eh, že si vyhrazuje právo vyslat místo sebe zástupce. Já jsem řekl ne, nikoliv, byl by to nebezpečný precedens, pokud jde teda o kladení si podmínek někým, kdo je pozván do výboru. A já jsem ho požádal, aby mi zaslal písemné prohlášení o tom, že teda je ochoten se dostavit. To prohlášení existuje, bylo již rozesláno a konečně máme eh, pozici uzbeckého velvyslanectví, respektive uzbecké mise. této věci. Nyní si ale vychlesněme, vyslechněme našeho zpravodaje, pana Žoře Sabina Gutase. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Rád bych předeslal, že mi je líto, že nemáme možnost vést diskusi s velvyslancem, byť jsme jej pozvali již po třetí, ale je to zcela zjevné, že s námi nechce vést tento dialog. To stanovisko máte před sebou. Také musím říci, že jsem eh, měl příležitost eh, sejít se s zmíněným velvyslancem. Snažil se mi vysvětlit tuto situaci, víceméně vysvětlit, protože Uzbekistán již neprodává bavlnu v rámci eh, výměny zboží Oni nyní obchodují s bavlnou na eh, každoročním veletrhu v Taškentu. A také, když jsem nadnesl otázku nezávislé monitorovací mise ILO v Uzbekistánu, teda Mezinárodní organizace práce, ehm, řekl jsem, že je nutno zvážit zprávu UNICEF. Je to jediná mezinárodní organizace, která je v této chvíli v Uzbekistánu přítomna. Byť ta, pozit, ta přítomnost UNICEFu je eh, pří, pozitivní věci, přesto um, UNICEF není schopen eh, převzít roli ILO, co by monitorovacího orgánu. Také jsem navrhl, aby tato věc byla diskutována na AFETu. Zástupci UNICEFu předložili své stanovisko AFETu a řekli, eh, že byť pozorují určité pozitivní změny v Uzbekistánu. Stále ještě zbývá, co dělat, pokud jde o eh, práva pracujících. To je teda pozice ILO. Mezičasem jsme obdrželi také stanovisko eh, výboru AFET a e eh, tu prozatímní zprávu a musím říci, že v AFETu byla velká většina eh, pro eh, tuto zprávu, téměř všichni hlasovali pro tuto zprávu a já mám za to, že pokud chceme nalézt řešení, musíme jít dál musíme postoupit vpřed. Takže, pane předsedo, bylo by eh, rovněž příznivé vyslechnout si názor komise, protože oni se také sešli s velvyslancem. Pro mě je ale jasné, že v této chvíli za této situace nemůžeme mít eh, či vést dialog s uzbeckou misí. Děkuji, takže se obraťme na komisi. Máme zde pana Filipa Quisona, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jistě si vzpomenete, že když jsme diskutovali o této věci eh, naposledy koncem srpna, tak jsme avizovali, že se 7. září máme sejít s uzbeckým velvyslancem. Eh, toto setkání bylo součástí našeho úsilí, které jsme vynaložili v souvislosti s červnovou eh, konferenci ILO, abychom postoupili vpřed na diplomatické frontě. Na tomto jednání jsme zejména naléhali na dvě věci. Za prvé, a myslím, že v tomto ohledu není problém žádný. Eh, sdělili jsme velvyslanci, že se musí zapojit do dialogu s výborem INTA právě eh, v otázce dětské práce. Dále jsme naléhali na Uzbekistán eh, nejsilnější možnou cestou, aby se zapojili také do dialogu s ILO, pokud jde o dětskou práci. Litujeme ale, že není možné, eh, abyste vy osobně vedli ve výboru eh, dnes jednání s Eh, velvyslancem. Pokud jde o misi ILO, tak eh, velvyslanec od nás eh, jasně slyšel, ehm, jaký význam to má. Chápeme, že, nebo víme, že uzbecký velvyslanec cestoval do Taškentu a tam zprostředkoval toto naše poselství tamním orgánům, které nyní tuto věc zvažují. Uzbecká strana oznámila, že spolupracují s ILO. V srpnu ehm, Uzbekistán ehm, předložil ILO rozsáhlou zprávu o implementaci eh, práv, včetně ehm, dětské práce. Také poskytli informaci o akčním plánu schváleném v září. Jehož cílem je zajistit, že konvence či úmluvy ILO jsou ehm, implementovány. Uzbecká strana která spolupracuje s UNICEFem, Eh, tímto eh, chtěla dát najevo, že eh, skutečně spolupracují s mezinárodními organizacemi a mm, dali najevo, že hodlají dále spolupracovat s UNICEFem, například pokud jde o dětskou práci při sběru bavlny. UNICEF pak údajně mm, parlament informoval o této věci. Eh, a současně komise bude bedlivě sledovat vývoj během eh, žní eh, v letošním roce. My jsme tam ustavili naši novou delegaci a, a jednak ta a také ambasády členských států nám podají zprávu. My samozřejmě nadále musíme být skeptičtí, až pokud nedostaneme jasnou zprávu o tom, jak eh, tyto žně pokračují. Takže souhlasíme s vámi, že mise ILO v Uzbekistánu by byla klíčová, aby jedině ta by zajistila zlepšení situace v Uzbekistánu a proto budeme aktivně um, zintenzivňovat eh, naše úsilí, abychom uh, přinutili uzbecké orgány přijetí takovéto mise ILO. Pokud ILO mm, to bude považovat za užitečné, tak jsme ochotní vyslat do Taškentu tým, který by projednal tuto věc například koncem října. Dovolte, abych ještě zdůraznil, že si myslím, že je pozitivní jak pro Evropu, tak i pro Uzbekistán, aby abychom poskytli Uzbekistánu určitý čas na přijetí pozitivních opatření. To e, je v souladu e, s naším e, celkovým přístupem k dětské práci. Je nutno řešit kořeny tohoto nešvaru. Musíme odstraňovat příčiny, proč děti jsou nuceny pracovat například v zemědělství v důsledku například nedostatku mechanizace. Nadále budeme těsně spolupracovat s vaším výborem, budeme podávat zprávy o průběžném dění. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, to bylo velmi užitečné. A nyní se opět posuňme a k členům našeho výboru Marialena Kopa, SND. Děkuji. Výbor AFETu vyslal vládě Uzbekistánu velmi silné poselství, kde pravíme, že nebudeme akceptovat již prosté prohlášení, ale chceme vidět konkrétní výsledky. Pro výbor AFET je monitorovací mise ILO zcela stěžejní pro další postup e, uzavírání dohod nebo e, upgrading dohod. Nejde pouze o misi, ale jde také o získání konkrétních výsledků, které eh, ukáží změnu orientace, pokud jde o dětskou práci v Uzbekistánu. Pane předsedo, já se domnívám, že otázka, jako je dětská práce, je eh, pro nás určitým eh, testem, určitým měřítkem eh, pro naplňování hodnot. A proto souhlasím se zpravodajem, že dřív, než obdržíme konkrétní eh, výsledky v této věci eh, ze strany Uzbekistánu, bychom neměli postupovat dále. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji. Myslím, že je nešťastné, že tady není ani zástupce velvyslanectví, ani velvyslanec osobně. Myslím, že to je příznačné pro eh, postoj této země. V podstatě jedině eh, mise ILO a eh, může eh, předložit konkrétní výsledky a konkrétní nálezy o dětské práci v Uzbekistánu. Díky reformám téměř celá zemědělská produkce je v rukou soukromého sektoru, farmářů a podnikatelů, tak je to v písemných dokumentech, ale situace v terénu je taková, Eh, že skutečně učitele i děti eh, musí se eh, zapojovat do těchto zemědělských prací. Pokud nechtějí pracovat nebo nemohou pracovat, tak musí zaplatit někomu za tuto práci, aby naplnili kvóty, které jsou přiděleny těmto lidem, jak učitelům, tak i žákům to znamená, že tam dochází k nucené práci. Jeden um, případ, eh, o němž hovořil jeden student, který eh, poslal tuto zprávu eh, rozhlasové stanice. říká nebo píše, že jsou nuceni sbírat 100 kg bavlny každý den, musí vstávat ve 4 ráno, chodí spát ve 12 hodin, pracují vlastně pod diktaturou a v otroctví a je to téměř fašistický režim ale eh, další zpráva je od eh, učitele, který eh, říká, že děti vstávají až v 7 hodin ráno, vracejí se z pole v půl šesté, denní kvota bavlny je 75 kg, takže ten chodí spát v 10 hodin. Ehm, takže je to jakási obhajoba stávajícího režimu. Já souhlasím s postojem zpravodaje a také jsem toho názoru, že proces může pokračovat až po um, monitorovací misi. Daniel Kaspari, EPP. Vážení kolegové, kolegyně, podle mého názoru již většina byla řečena, zejména eh, z usnesení AFETu bych chtěl vypichnout body 5 a 8. Tam se domnívám, že kolegové z výboru AFET Ehm, nám poskytli velmi e, zřetelná upozornění, kde je nutno situaci zlepšovat. Je jasné, že e, situace v zemi se musí změnit a je také jasné, že ehm, e, přes noc tam neuvidíme ehm, kvetoucí krajinu, ale přesto přeze všechno je na místě udržovat tento tlak a je nutno, aby uzbecká strana věděla, jaká viditelná a také citelná znamení nám musí vyslat, abychom postoupili dál. Takže bych byl velmi vděčen, kdyby zpravodaj předložil návrh o tom, eh, jak chce zapracovat body AFETu do své zprávy. A pak se domnívám, že určitě v tomto výboru nalezneme širokou většinu. Děkuji. Děkuji. Katjen Bierda, Alde. Děkuji. Chci pouze říci, že na posledním zasedání jsem byla proto, abychom pozvali velvyslance a myslím, že je fér, abychom mu dali příležitost promluvit s námi. On se rozhodl tak neučinit a místo toho nám eh, zaslat eh, písemnou zprávu. Zajímavý bod na konci strany dvě ehm, hovoří o tom, že minimální věk zaměstnání je 16 let tam to jasně říká, máme jasný důkaz, že dochází k porušování umluvy ILO a je zjevné, že proč ty lidi, kteří nutí děti pracovat, nejsou pohnány ke spravedlnosti. Bohužel není přítomen, nemůžeme mu klást otázky a na tomto místě myslím, že naše trpělivost končí. Současně respektive když budeme dále otálet, tak eh, sklizeň skončí a budeme muset čekat další eh, rok, až tento proces se opět obnoví. Ale každopádně naše trpělivost skončila, byli jsme trpěliví, snažili jsme se učinit vše eh, potřebné, aby se mu dostalo férového slyšení, ale myslím, že už se dostal k bodu, kdy se jeho chování dá označit jako drzost. Děkuji. Uh, thank you for all... Děkuji vám jménem všech kolegů. No, děkuji všem kolegům uh, za stanoviska. Jenom bych zareagoval na pana Gasperiho. Samozřejmě i já jsem ochoten přihlédnout k veškerým stanoviskům AFETu. A to je běžné. A my prosím, až do pátku můžete pořádkovat pozměňovací návrhy, tak uh, předložte cokoliv. Já jsem připraven eh, to s vámi projednat a hledat kompromis, protože si myslím, že je eh, v zájmu mm, komise, abychom měli dobrou eh, vyváženou zprávu. Já jsem uh, spíš uh, orientovanější než na, na ten cukr než na byč, ale někdy, když prostě není s kým dialog, tak je třeba použít byče. panuje široká schoda ohledně této otázky. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 14. Eh, října v eh, poledne. Hlasovat o zprávě budeme 22. listopadu. A teď se pan předseda vypnul. A nyní um, bod 7 GSP. zpravodaj Christopher Fielner z PPE předložil eh, pracovní dokument, který máte ve složkách. Takže eh, teď dokument eh, projednáme. Dám slovo zpravodaji panu Kristoferu Fielnerovi aby nám je představil. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl postupovat následovně. Nechci procházet celý ten dokument, protože jak znám a své vážné kolegy, tak ti už několik dní studují a zamýšlejí se nad ním. Takže eh, bylo zbytečné, abych ho vás nutil eh, si to poslechnout znovu. V tomto dokumentu se pokouším ten návrh rozložit mezi jednotlivé, nebo do jednotlivých stavebních bloků, o čem musíme v podstatě eh, eh, rozhodnout. kde je ten návrh dobrý a relevantní a co lze změnit. Já to teď vyjmenuji a zeptám se kolegů, co si o tom myslí. Jestli si myslí, že je něco, co bychom měli konkrétně řešit. Tak, aby ten pracovní dokument byl eh, jednacím podkladem a ne, abychom tam museli eh, vykládat, jak postupovat vpřed. Takže první věc je pokrytí jednotlivých zemí. Můžeme si eh, projít tu, ty počty a eh, zjistit, kolik zemí je tam teď, kolik zemí tam bude do budoucna. A otázkou je, jak k tomu přistoupit systematicky, jak to ponastavit. použil, eh, rozhodnul eh, se použít eh, středový příjem zemí nebo příjmový práh zemí vypočítávaný se toho bankou. Protože ať už použijeme, co použijeme, tak je třeba, aby to bylo systematické a předvídatelné. Potom je tady dále otázka pokrytí jednotlivých produktů. Komise nemění pokrytí produktů je rozsah. To znamená, že my bychom eh, se toho neměli pouštět. My u návrhu komise výjímáme spoustu zemí a to by mohlo ovlivnit eh, to, co si myslíme, eh, že jsou smysluplné a dva citlivé a necitlivé. A výrobky, které nejsou tedy citlivé. A, a potom další eh, věc je ta graduace. To komise eh, nejdřív nechce v systému všeobecných preferencí GSP+, ale rozhodla se eh, upravit určité Prahy v rámci té graduace. Podle komise se tím přizpůsobujeme jenom realitě. Opět musíme posoudit, co je správně a co je špatně. A já bych byl rád, kdybychom mohli eh, přeskoumat, jestli ta čísla opravdu eh, sedí. Potom je tady GSP plus u čísla 4, ten další věc. Podle hodnocení komise by eh, dvě další země mohly používat GSP+. Myslím si, že je důležité, aby GSP Plus eh, jsme nastavili tak, aby bylo hm, lákavé. Když to řeknu eh, jednodušeji, GSP děláme proto, že jsme hodní země, které mají nějaké problémy, bychom měli vystavit preferenčnímu celnímu zacházení. Z GSP Plus naopak máme co získat. Nejenom my, ale celý svět. Proto země, které splní tyto standardy, které budou ratifikovat tyto úmluvy, by měly být předmětem ještě více preferenčního zacházení. Myslím si, že je důležité, aby GSP Plus tedy bylo ještě preferenčnější. Komise to učinila. A my se musíme zabývat tím, jestli eh, je to dost preferenční nebo není, aby ty země, které chceme, aby uplatňovali ehm, standardy v oblasti lidských eh, práv a státní zprávy a tak dále, tak aby to opravdu dělali, protože pokud to nebudou dělat, tak na co je nám GSP+, pokud to nikoho nezajímá. Osobně mě zase eh, nezajímá a umova 27 A eh, kdybychom začali eh, říkat eh, mm, že tahle umluva je důležitější než tahle z té uh, 27, tak bychom neskončili. Je třeba uh, ovšem poznamenat, že u nás ve Švédsku jsou umluvy, které Švédsko neimplementovalo. A otázkou je, jak to dělají jiné země, ale nebudu se toho dotýkat. Čili myslíme si, že je to dostatečně přijatelné, nebo že je to příliš atraktivní naopak. Přeskočím pětku a přejdu k šestce. A sice um, záruky. Ať budeme dělat cokoliv, je důležité, abychom tam měli bezpečnostní tedy mechanismy záruky. Komise eh, je eh, posílila. Otázkou je, jestli si myslíme, že to stačí. Myslíme si, že to posílení naopak zbytečné? Co si k tomu, eh, co k tomu říkáme? Potom eh, sedmičku komitologie, hm, to přeskočím, jakékoliv vaše připomínky samozřejmě vítám, ale nepustím se do toho. A poslední věc, osmička. platnost, eh, doba platnosti celého nařízení. Komise navrhuje, aby to platilo navždy. Já se osobně myslím, že mm, říct tady navždy nezní úplně košer. Možná, že bychom měli mít možnost to eh, revidovat dříve nebo později, zejména pokud eh, dojde k nějakým výrazným změnám na straně těch druhých zemí. Takže eh, pokrytí, eh, zemí pokrytí produktů, graduace, GSP+, plus eh, pojistky a doba platnosti. To jsou, myslím, základní body, ve kterých musíme rozhodnout a velice rád bych teď slyšel názory kolegů. Co si myslíte, že bychom měli udělat v těchto oblastech? Děkuji. Já vám děkuji. Pracovní dokumenty mohou být velice užitečné. k rozpoutání debaty. Tak, teď Robert eh, Stery z ECR. Děkuji, pane předsedo. Jak byste asi očekávali, já prakticky se vším, eh, co Kristof říkal, souhlasím do určité míry eh, skládám hold komisi, protože, jak Kristofer eh, říkal, nebylo snadné rozhodnout o tom, která země se tam dostane a která ne. Je třeba stanovit nějaká kritéria. Všichni můžeme nesouhlasit s nějakými eh, rozhodnutími. Některé země tam možná měly být ponechány, některé měly být vyňaty, ale kdybychom se pustili tímto směrem, tak bychom nikdy se nedobrali řešení. Potom ty připomínky mm, vzorec graduace. Já si myslím, že ten prospívá bohatým zemím, jako jsou Spojené státy a například Švýcarsku. Komise si myslím, má tady dvojí postoj říká, že země se středním příjemem, které e, odejdou z GSP, e, nebudou ohledněny, ale na druhou stranu e, říkají, že tyto návrhy jsou konsolidační preferencí pro ty nejpotřebnější. Tak já si myslím, ne, že nemůžete prostě mít obojí. A já se komise na rovinu zeptám. Já od zvolení do parlamentu jsem byl členem obchodního výboru a vždycky si myslím, že obchod je lepší než pomoc. A proto eh, silně věřím v GSP. Musíme eh, slova doprovázet činy a penězi. Musíme tedy eh, obchodovat v zájmu rozvoje. A mohla by mě komise vysvětlit tedy, a je to jednoduchá věc, pokud se podíváte na objem pomoci, přímé finanční pomoci a na obchod, který tady umožňujeme, Mm, rozvojovým nebo nejméně rozvojovým zemím, tak eh, kdo z toho má přínos? Já si myslím, že když těm zemím dáváme peníze, tak je fakticky nikdy nedostaneme z chudoby. Ale když jim dáme možnost obchodovat, tak eh, jim samotným eh, umožníme vyhrabat se z chudoby. A proto je GSP tak důležité, protože ty země dostávají možnost eh, rozhodovat eh, samotné a postoupit vpřed. A eh, já vím, že to je pro komisi možná těžká otázka, ale když rozdáváte peníze, tak víte jenom teoreticky, kam jdou, ale v praxi je prakticky nemožné dosledovat, kam dojdou. Ale u obchodu víme prakticky vždycky, jaká je ta situace. Je třeba to celé komplexně reformovat. Všichni máme pochyby ohledně toho, které země by to měly a neměly dostat, jak říká Christopher. A to je všechno, pane předsedo. Eh, já podporuji Kristoferův eh, návrh, ale eh, obecně naše frakce ho podporuje, jenom bude pár drobných uzněvacích návrhů. Dobrá, a nyní Werner Lange za SAD. Děkuji, pane předsedo. Tady s Robertem Astridem souhlasím. Eh, obchod může podpořit rozvoj a a proto je třeba je také odpovídajícím způsobem nastavit. To znamená, že kritéria pro eh, připuštění do GSP plus musí být eh, zpřísněna, protože jedna nebo druhá země možná už je tak rozvinutá, že eh, by měla dostat lepší přístup. Takže to je první věc. Eh, pokud je o ta kritéria a, a produkty, které spadají do GSP+. Za druhé, Myslím si, že s širšími kritérii eh, můžeme dotlačit eh, země, aby eh, hospodařili udržitelněji, aby dodržovali sociální standardy. Ale musíme také zajistit, aby se zlepšil přeskum. Měli jsme případ, kdy jsme měli dlouhé řízení a nakonec eh, Sri Lanka přišla například o status GSP+. Myslím si, že ten dohledový mechanismus musíme optimalizovat a zamyslet se nad tím, jak parlament by bylo možné zapojit intenzivněji. A tím se dostávám ke třetí věci, která se týká těch pojistek. V rámci eh, dohody s Jižní eh, Koreou o eh, úpravě, úpravě těch pojistných mechanismů jsme rozšířili tady mechanismus pro ně a já si myslím, že pro GSP byl, to bylo také dobré. A je třeba, aby komise spolupracovala s parlamentem, aby se, zavedly taková, se zavedla takováto opatření. Děkuji vám a nyní Janek Šadov za zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl stejně jako ostatní poblahopřát našemu kolegovi Fielnerovi. A souhlasím s některými kritikami, které tu zazněly a které se týkaly toho, jak těžké je eh, sestavit ty seznamy a kritéria, která pro ně použijeme. Já mám tady eh, dva body, které eh, jsou nejvíce tak asi na Evropskou komisi. Říká se, že například Pakistán nebo Filipíny by se mohly také stát vhodnými zeměmi pro takovouto dohodu. Já nevím, mám otázku, která je tak trochu uh, stejným směrem jako to, co říkal Bert Langer, totiž bude komisi stačit podpis eh, mezinárodní úmluvy, aby považovala Pakistán nebo jinou zemi za zemi, která respektuje určitá práva, anebo budeme přece jenom moci provést eh, nějakou studii a zjistit, jestli realita tomuto odpovídá. Například v Pákistánu třeba jejich závazky eh, proti terorismu si vezměte, ty jsou oficiálně samozřejmě přijaty, ovšem je otázka, jestli skutečně uplatňují praxi. A pak mám ještě tady otázku na komisi. V takovýchto odsouzení hodných praktikách Například říkáme, eh, že eh, můžeme zrušit dohodu, pokud eh, nějaká země uplatní cla na vývoz. Můžeme, samozřejmě víme, že někdy takováto cla na vývoz mohou chránit určitý průmysl nebo můžou chránit životní prostředí. Je to naprosto legitimní. VTO například neodsuzuje takováto vývozní cla. Já bych tedy rád věděl, proč má komise pocit, že to je nekalá praktika, když může konec konců posloužit eh, cílům rozvoje. Snažíme se tady tedy rozvíjet nebo pomáhat evropskému průmyslu, anebo spíše pomáhat takovýmto rozvojovým zemím. Děkuji. Eh, další předseda? Další řečník? Pane předsedo, já myslím, že ta poslední otázka týkající se Pakistánu jasně ukazuje, eh, že je třeba, abychom si sami ověřili, jaká je skutečnost. To je jedna věc. A za druhé, je tady naprosto klíčová ta otázka kritérií. Musíme si uvědomit, že když změníme ta kritéria, tak to může mít eh, dopad na situaci pracujících v takovýchto zemích které eh, ztratí GSP nebo GSP+. Já vám tady mohu uvést eh, příklad Ekvadoru, který ztratí status GSP+, podle takovýchto kritérií. 30, 350 tisíc eh, lidí, kteří jsou v, Pakist- v Ekvadoru zaměstnáváni, 80 jsou ženy. Představte si, že když jim vezmete ten status GSP+, jaký to bude mít dopad Eh, na tyto pracující, a to nejen v Ekvadoru, ale i v ostatních eh, zemích Latinské Ameriky, které ztratí tento status. Děkuji a teď přejdeme dál. Dám slovo komisi. Ne, já jsem ještě chtěl dodat takovou otázku na komisi, jestli mohu. Ano. Možná dvě otázky. Jednak ta otázka toho odstupňování. Komise jednak změnila ty Prahy. Takže když se podíváte na ta čísla, bude eh, ta graduace dost složitá. Ovšem, to je důsledek toho, že jsme z toho hodně zemí vyškrtli. Takže abychom měli stejný efekt, musíme změnit ty Prahy protože teď máme vlastně menší systém GSP. Ale mě napadla ještě jedna věc. Paralelně s tím totiž se také zúžily ty skupiny produktů. Což se mi zdá rozumné, protože ta graduace je potom přesnější. Nebude se to týkat všech textilů, ale třeba povlečení. To se mi zdá docela rozumné, ale já bych chtěl od komise vědět jednu věc. Jestli, když se ty skupiny produktů zúží a upřesní, jestli ta graduace také nebude pak jednodušší. Když se změní ty kategorie produktů, jak to povede k jednodušší graduaci? A jaké v takovémto případě vypadnou nejdříve produkty? Protože mně se zdá, že to by dávalo smysl zúžit ty kategorie produktů. A potom Robert tady zmiňoval a má pravdu, že u pomoci, ano, máme všechny ty ideály, chceme dát tohle a tamhleto, ale potom jedete do nějaké země a říkáte si, podívejte se, oni tady mají tolik drahých aut, vypadá to, že to všechno dávají do těch aut. Ale já nevím, nevím. Já si myslím, že obchod je lepší než pomoc, ale když tady mluvíme o těch preferencích, tak víme vůbec, které země tím získají, když těch 80 zemí vyškrtneme? Já vám dám příklad. Řekněme, že vyškrtneme Ekvador. Znamená to nutně, že nějaká další země GSP bude moci využít jeho preferencí a vyvážet k nám, anebo skutečnost, že Ekvador byl vyškrtnut, bude vést k tomu, že například Spojené státy, které jsou velmi konkurenceschopné, řekněme třeba v květinách, i když já vím, že tak není, ale bude to znamenat, že to navýší vývoz Spojených států do Evropy, když vyškrtneme některé ty země, které třeba zrovna vyváží květiny. Nevím, já, předpokládám, že než nám předložili ten návrh, komise provedla všechny možné propočty, takže musí existovat nějaký propočet, který by také řekl, že víme, že e, v takovémto případě tyto preference nebudou využity zeměmi, které budou mimo ten systém GSP, ale že naopak připadnou těm zemím, které tam zůstanou. A já bych docela rád, kdyby mi komise toto potvrdila. No a potom ještě tady třetí otázka, ta je úplně krátká. GSP plus Komise vždy říká, že teď přidáme další dvě země, které budou potenciálními zeměmi GSP, Filipíny a Pakistan, které by měly dodržet ty současná pravidla. Já tady osobně doufám, že všechny země GSP budou ratifikovat těch 27 mluv, že se stanou v podstatě takovým Norskem, které bude opravdu dodržovat všechny konvence ale rád bych věděl, které země by mohly, kdyby se na ně trošku ještě zatlačilo, mm, které by mohly lépe implementovat nebo ratifikovat eh, ty úmluvy a dostat se také na ten seznam, protože my toho všechno děláme, aby se tam dostaly dvě další země, ale já myslím, že by bylo ideální, kdybychom ten systém učinili tak atraktivním, že by dalších třeba 5-6 zemí se chtělo dostat do GSP+. Otázka tedy je, které země jsou takhle na hranici a, a kdyby se trošku více snažili, tak by se mohli dostat do GSP+. Děkuji. Well, Dobře, tak eh, jestli komise dovolí, abych ještě k tomu něco dodal sám. Jak víte, je to věc, která mě také zajímá. Takže za prvé, Co se týká obchodu, tak naším hlavním zájmem je samozřejmě ekonomický zájem Unie, našich podniků, našich zemědělců, našich pracujících. Samozřejmě můžeme brát v úvahu i zájem třetích stran, ale ten až potom. A pak eh, tyto všeobecné celní preference znamenají bezcelní dovoz z jiných zemí. To znamená, že jejich produkty se dostanou na evropský trh a budou přímo konkurovat výrobkům z jiných zemí, které nemají ty preference. A nebo budou konkurovat produktům našich podniků. unilaterální. Celní preference jsou proti pravidlu MFN, podle kterého bychom neměli používat různého zacházení nebo nějakých preferencí pro třetí země. samozřejmě, že eh, VTO tam umožňuje výjimku, ale tyto celní preference by měly být skutečně výjimečné. Za čtvrté, pokud chcete poskytovat takovéto jednostrané obchodní preference, měli bychom za to žádat něco? výměnou. Tyto preference by měly být nástrojem pro nějaké obchodní výhody. Neexistuje žádná jiná ekonomika, která by byla v GSP tak štědrá jako ekonomika Evropské unie. Takže já v zásadě e, souhlasím s přístupem komise v tomto návrhu, že bychom totiž měli snížit pokrytí zemí a že bychom měli soustředit naši snahu poskytovat GSP jen těm zemím, které je nejvíce potřebují, to znamená ty nejchudší země. Také souhlasím, že bychom e, Ehm, si měli dát pozor na podmíněnost těchto preferencí a možná, že bychom měli zajít ještě dál, než to, co navrhuje komise. Například měli bychom umožnit takovéto preference v zemích, kde existuje trest smrti, když trest smrti je věc, se kterou my nesouhlasíme. Měli bychom umožnit takovéto preference pro země, které nepodepsali smlouvu o nešíření jaderných zbraní nebo pro země, které nechtějí uznávat nebo spolupracovat s mezinárodními trestními tribunály. To jsou všechno otázky, na které bych rád slyšel odpověď. Jsou to otázky na komisi, takže komise máte tady spoustu různých otázek a máte slovo. Francisco Perez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši solidaritu. Jak vidím, teď si uvědomujete, jak je pro nás těžké přijít s nějakým návrhem, který by byl skutečně vyrovnaný a který by přispěl k našim cílům. Možná, že se mi nepodaří odpovědět na všechny vaše otázky, ale proto vám pravidelně posíláme updateované informace, otázky a odpovědi. Tam najdete spoustu informací. A jsme vám k službám, pokud budete mít jakékoliv konkrétní otázky, tak nás prosím rozhodně kontaktujte. No abych přešel k těm otázkám. Tak nejdřív eh, otázka pana Merkuse. On v podstatě říká, že bychom měli pomoc a obchod vnímat jako dvě opačné věci, ale my to vnímáme tak, že ty preference pomohou chudým zemím, aby mohly vyvážet. A pokud se nám podaří přepracovat eh, naši pomoc tak, aby posílila ty země, například, že bychom zrušili omezení kapacit. Kdybychom tedy tohle dokázali skloubit, tak by to bylo úplně ideální. A já bych chtěl v tomto kontextu zdůraznit, že v této chvíli my na komisi pracujeme eh, na eh, sdělení eh, o obchodu a komunikaci a budeme eh, tam mluvit právě o tom rozhraní, o kterém velmi správně mluvil pan Sturdy, totiž jak eh, skloubit pomoc a celní preference, abychom dosáhli maximálních výsledků. Padlo tady, myslím, dost otázek eh, týkající se těch kritérií, která navrhujeme. abychom rozlišili ty, kteří nepotřebují ty preference tak nutně, od těch, kteří ano. Musím ale říci, že my k tomu přistupujeme tak, že třeba zajistit, že to kritéria budou objektivní, spolehlivá a mezinárodně přijatelná, protože jak víte, a tady budu citovat pana Moreiru, jsme tak trošku tlačeni našimi právními závazky. Takže jsme zanalizovali spoustu různých možností, ale někdy ty indikátory nebyly objektivní, někdy nebyly ucelené. Takže budete-li o tom dále jednat, prosím, mějte toto na paměti. Pak tady byla otázka GSP plus a monitorování. Tak já bych vám řekl jednu věc. Když jsme vytvářeli toto nové nařízení, tak jsme se podívali na to, co jsme se naučili ehm, při tom vyšetřování eh, případu Sri Lanky. Máte naprostou pravdu, ten systém má nedostatky. A proto se je snažíme ve všech fázích řešit. Jednak tam, kde přijímáme změnu systému, Velký problém tam byl, že jsme nedefinovali, co je to efektivní implementace. Takže bylo dost těžké toto kritérium potom aplikovat. Když to teď to v tom nařízení je definováno. Za druhé, byla tam taková možnost pro země například ratifikovat úmluvu, ale přitom eh, dát výhradu Eh, co se týká monitorování aplikování té úmluvy. A tuto mezeru jsme tedy teď eh, z toho vyškrtli a země, které nám neumožní monitorovat jejich aplikaci úmluv, nebudou do systému přijaty. A potom tam máme ještě třetí podmínku, že totiž kterákoliv země, u které se zjistí závažné porušování zásad v umluvách se do systému také nebude moci dostat. Aby to bylo takovou motivací pro ty země. Protože žádná z těch zemí se asi nestane Norskem, ale můžeme je k tomu tak pomalu vést. A Přijdeme do parlamentu každé dva roky, abychom vám ukázali, co se v těch zemích děje, abychom vás o všem spravili a budeme používat eh, nejen zdroje těch monitorujících organismů, které používáme teď, ale další zdroje informací. A to je důležité. A samozřejmě tam máme i takový rozhodnější mechanismus pro vyškrtnutí zemí ze systému. Takže doufám, že toto vás uklidní. A teď bych přešel eh, k tomu dopadu těch kategorií produktů. My jsme je teď přeskupili a je to teď takové detailnější. Otázka je, jestli to povede k eh, větší graduaci. Já vám na to nemůžu odpovědět. Bylo by nečestné, kdyby vám na toto někdo odpovídal, protože to bude teprve záviset na těch eh, tocích dovozu z jednotlivých států. Jediná věc, kterou vám mohu říci, je, že jediný efekt, který jsme zatím viděli, je, eh, že tam dojde k jedné degraduaci a to eh, u celé řady kožených produktů z Větnamu. To je zatím tady jediná věc, kterou víme. A potom důležitá otázka, tady se mluvilo o Ekvadoru. Tak tedy Ekvador eh, bude i nadále součástí systému. To musím říct velmi jasně. Nicméně eh, z Ekvadoru se teď stává ekonomika eh, s vyšším středním příjmem a pokud tři roky v kuse Ekvador zůstane v této kategorii, pak se stane zemí, která preference už nepotřebuje podle našich kritérií. A říkám, tři roky za sebou. Žádná země nebude z toho systému vyškrtnuta ze dne na den. Počkáme si a pokud se během tří let bude jejich eh, příjem neustále navyšovat, eh, tak eh, se dostanou dost daleko. A pokud tedy vyškrtneme některé země systému, pomůže to skutečně těm nejchudším? Naše hodnocení dopadu ukazuje, že ano. Ukazuje se, že toto vytvoří další prostor pro eh, země LDC, nejméně rozvinuté země a další. Protože jsme skutečně na trhu, eh, kde vládne hospodářská soutěž. Samozřejmě to tedy neznamená, že to nepřinese určité výhody i některým jiným zemím, třeba Spojeným státům, ale o to přece nejde. Pro nás je nejdůležitější, že když tam uděláme větší prostor pro ty, kteří potřebují nejvíc naší pomoc, tak eh, to stojí za to, protože o to nám jde. Já eh, vám nebudu tady povídat o těch technických detailech hodnocení dopadu, ale když se podíváte na výrobky, které vyváží ty země, které se ze systému teď vyškrtnou a ty, které v něm zůstanou, eh, tak si ty výrobky do značné míry odpovídají. Takže je velmi pravděpodobné, že ten prostor navíc, který se tam vytvoří, eh, bude pro ty země, které v systému zůstanou. A ještě poslední věc, a ta se týká podmíněnosti. A zase, jak říkal pan Majer, je velmi důležité, abychom se přidrželi pravidel VTO. Vy víte, že jsme bohužel nebyli úspěšní už při jednom panelu, když se mluvilo o GSP. Tehdy jsme ve spoustě věcí prohráli. Byl to věc, na kterou se tehdy odvolala Indie a která se týkala předchůdce GSP+. Ta podmíněnost je tedy velmi citlivou záležitostí, protože VTO nám umožní rozlišovat ovšem podle obchodního rozvoje a finančních eh, potřeb příjemců. A tam bych to zatím uzavřel. V každém případě se na nás obraťte, jsme vám ke službám a pokud eh, máte potřebu nám položit nějaké další otázky, rádi si je od vás vyslechneme. Děkuji. Děkuji. Kristof Fielner, poslední poznámky. Poznámka byla to velmi věcná diskuse. Děkuji. Eh, já jsem poněkud nervózní. Za prvé většina kolegů říká sice, že jsem na správné cestě. Na to v podstatě nejsem ani tak moc zvyklý. A za druhé, jestliže s tím souhlasíte, tak asi dělám něco špatně. Vzhledem eh, k tomu, že mám obvykle velmi podivné nápady. Ale možná, možná, že eh, jsme na správné cestě a že postupujeme skutečně harmonicky. Ale dovolte, abych navázal na něco, co zde zaznělo před chvílí. Eh, eh, já, eh, my se blížíme nyní k ideologické debatě, proč děláme to, co děláme. Obchodní politika to, čím bychom se měli zabývat, eh, slouží k ochraně vlastních eh, zájmů. Ano, souhlasil bych s tím, ano, to tady děláme a pak se můžeme různit v názorech o tom, co ti, ty zájmy jsou, co má být, nemá být naším zájmem a tak dále. Ale v tomto konkrétním příkladě bych se přel, když jde o GSP, tak eh, eh, myslím, že GSP by nemělo sloužit k ochraně našich eh, obchodních zájmů. Naopak, já chci, aby GSP podporovalo rozvojové země cestou obchodu. Myslím, že to je podstata toho a myslím, že je důležité, abychom dříve nebo později se na tom shodli, protože pokud nikoliv, pak bychom asi měli o tom diskutovat a já bych asi měl zpracovat novou zprávu o tom, které země by měly být vítězové, které, jestli ty vyvážející nebo dovážející a tak dále. A otázkou je, zdali tímto systémem podporujeme rozvojové eh, země eh, a sice potřebné země. A druhá věc je, zdali poskyt, máme poskytovat unilaterální preference. Ano, poskytujeme je v rámci GSP a upřímně řečeno, pouze proto bych nechtěl tam mít tu podmíněnost a chtěl bych mít, mít něco zpět výměnou, protože tak pak by to ne, nebylo unilaterální, pak by to byly obchodní jednání. V tomto v této situaci pouze proto, že jsou chudé, jim chci něco dát v rámci GSP, ale pokud je o GSP+, plus to je něco zcela jiného. Tam máte zcela pravdu. Tam můžeme něco požadovat eh, oplátkou, ale něco velmi konkrétního. Eh, třeba můžeme požadovat, aby se chovali správně. Například aby se chovali jako moderní stát, který uplatňuje vládu práva, respektuje lidská práva, občanská práva a tak dále. To zná nic, eh, nechci výměnou eh, v podobě ekonomických výhod, ale něco, co prospěje světu vy hovoříte o e, zvýšení takzvané měkké síly um, EU um, ve světě a k tomu by mělo sloužit také to GSP+. Dále velmi důležitá věc, která zde zazněla e, z úst zástupce komise a k tomu se musíme vracet často. Zástupce komise řekl, že vytváříme prostor pro země GSP to je asi správné, ale chtěl bych vědět před hlasováním, jestli oni, nebo teda oni, ty státy, budou schopni toho využít. Pokud nikoliv, pak nezískáme ty efekty, které chceme mít, totiž pomoci rozvojovým zemím. A pak ještě v neposlední neposledním, na neposledním místě chci aby nadcházející debata k tomuto tématu byla uspořádána v prosinci zprávu předložím v listopadu a samozřejmě každý, kdo chce se mnou o tom pohovořit, má možnost bilaterálně. Děkuji. Takže zvážení eh, a debata o návrhu zprávy podle našeho kalendáře je navržena na 8. prosince letošního roku. A nyní můžeme postoupit k bodu 8 obchodní vztahy mezi EU a Kanadou. Je mým velkým potěšením, že mohu jménem našeho výboru uvítat mezi námi pana Davida Planketa, který eh, zde sedí po mé pravé straně, je dezignovaným velvyslancem Kanady při Evropské unii. Je to vůbec poprvé co navštívil náš výbor. Vítejte mezi námi. V minulosti jsme již měli privilegium uvítat mezi námi vašeho předchůdce, pana Hornbyho. Stejně tak jako pana Ferhoyla, hlavního vyjednavače Kanady pro SETu. Prosím o pozornost a o klid. Jak jistě víte, parlament začátkem letošního roku schválil usnesení o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou a můj výbor bedlivě sleduje vyjednávání v rámci SETA. protože náš souhlas je nutný pro eh, uzavření smluv a z tohoto důvodu také tento výbor rozhodl o vyslání delegace do Kanady v blízké budoucnosti, tedy po nadcházejícím kole jednání. A proto je důležité, abychom to správně načasovali, abychom mohli potom kontaktovat zúčastněné strany a naše partnery v Otavě a Torontu. Máme nyní na tento bod vymezeno asi 40 eh, minut a mm, jako první má slovo samozřejmě pan velvyslanec, aby nás uvedl do problematiky, řekněme 15 minut. Takže vítejte mezi námi, pane velvyslanče, a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za pozvání do tohoto výboru. Já jsem nedávno dorazil do Bruselu, abych se chopil svého úřadu a e, jsem poctěn, že zde mohu pobývat e, během e, tohoto vzrušujícího období vztahu mezi EU a Kanadou a vůbec mezi Evropou a Kanadou. Jak víte, Kanada a Evropská unie se posouvají dopředu ve dvou důležitých věcech, a sice rozsáhlé ekonomické a obchodní dohodě SITA a dohodě o strategickém partnerství partnerství, což jakmile bude uzavřeno, nás eh, zblíží ještě více. SITA je prioritní jak pro kanadské i evropské politické lídry. Jednání o SITě E, zazněly také na e, začátku našeho legislativního zahájení v červnu. Je to vlastně e, jedna z priorit kanadské vlády, pokud jde o ekonomický růst, protože takováto rozsáhlá obchodně ekonomická dohoda vytvoří více příležitostí, pracovních míst a také vyhlídek na prosperitu. Takováto dohoda vyšle také důležitý signál zbytku světa, že Kanada a EU odmítají eh, ekonomický protekcionismus a eh, hlásí se k otevřeným trhům. Jestliže dva eh, mm, vysoce průmyslové země, jako je Kanada a tedy země EU, uzavřou tuto dohodu, bude to pozitivní znamení liberalizace trhu. A současně uzavření dohody o našem partnerství poslouží k dalšímu šíření našich demokratických hodnot. Jsem velice potěšen, že delegace tohoto výboru navštíví Kanadu začátkem listopadu, aby se dozvěděla více o ekonomických vztazích mezi EU a Kanadou. Doufám, že vaše setkání a jednání v Otavě a Torontě prohloubí vaše znalosti a pochopení pro eh, specifika kanadské ekonomice a určitě eh, zblíží eh, příslušné strany a e, vztahy e, mezi e, Kanadou a Evropskou unii. Pokud jde o situ, setu, dovolte, abych se vrátil nebo osvětlil k probíhající proces jednání. Vy všichni znáte statistické údaje o našem bilaterálním obchodu. Poslední údaje z roku 2010 ukazují, že kanadské zboží a služby exportovány do EU představují asi 49 miliard kanadských dolarů a naopak 55 eh, miliard eh, dolarů. Investice mm, kanadské do EU činí asi 104 eh, miliardy a z EU do Kanady asi 49 miliard. Takže je to um, skutečně vzájemná výměna velkého, vysokého řádu. Kanada považuje Evropskou unii za um, důležitého partnera uh, a Kanada má velmi silnou fiskální pozici, má zdravý bankovní sektor, banky jsou přísně regulovány a dobře mm, mm, diverzifikovány a patří k eh, nejlépe kapitalizovaným eh, na eh, světě. Kanada je považována společností Forbes za zemi, která je nejvhodnější pro obchodování, protože se mm, vyznačuje řadou výhod výhod. Eh, zajisté si eh, pomínáte na eh, jednání v roce 2009 v Praze o sítě. Od té doby se konalo osm kol vyjednávání a příští týden se sejdeme opět v této věci v Otavě. Velmi otevřený a konstruktivní způsob jednání obou stran vyústil v překlenutí celé řady rozdílů a proto doporučím e, našim vyjednavačům, aby Eh, dále udržovali takovouto příznivou atmosféru. Eh, znění, stávající znění a eh, dohody doznalo již řadu zlepšení, vylepšení a já doufám, že tento duch pozitivní spolupráce vytrvá až do uzavření dohody, která je plánována na rok 2012. Také provincie a teritorie Kanady mají zájem na úspěšném uzavření mezinárodní eh, dohody a jsou zapojeny eh, do vyjednávání a i zastoupeny ve vyjednávacím eh, týmu vlastně poprvé v historii. Já vím, že vaše delegace bude mít příležitost setkat se i se zástupci eh, provinční vlády v Kanadě, provinčních vlád v Kanadě, aby se dozvěděli více o jejich roli eh, v procesu vyjednávání. Kanadské eh, podnikatelské kruhy dále usilují o velmi těsné vztahy s EU. My pravidelně konzultujeme podnikatelské kruhy, radíme se s nimi a informujeme je o postupu eh, vyjednávání a já eh, doufám, že vaše delegace se eh, v Kanadě eh, dozví a seznámí také s naším podnikatelským sektorem, našimi podniky, jejich kapacitami a schopnostmi. I média v Kanadě se zajímají o průběh jednání a také občanská společnost je do toho procesu zapojena a projevuje své názory názory v této věci. Doufám tedy, že vaše návštěva v Kanadě bude úspěšná po všech stránkách. Tato jednání představují nejambicioznější a nejrozsáhlejší jednání Kanady eh, po ukončení a uzavření dohody NAFTA v roce 1982 budeme-li úspěšní v tomto vyjednávání, tak získáme eh, vzájemně privilegovaný přístup trhu, budeme moci eh, eh, vytvářet nová pracovní místa, bude, získáme privilegovaný přístup k trhu, budeme moci navzájem investovat, rozvíjet technologie a tak dále. Nyní obě strany jsou vybaveny mandátem k vyjednávání Před dvěma týdny se konalo vlastně jednání v Otavě a setkání hlavních vyjednavačů, což bylo velmi důležité, aby pochopili, jak postupovat eh, dále. Naším cílem eh, je pozvednout vztahy Kanady a EU na vyšší úroveň eh, prohloubit naše vztahy. Eh, samozřejmě musíme uznat, že od eh, eh, uzavření první bilaterální dohody v roce 19 59 ehm, eh, se vztahy změnily, také ehm, eh, rámcové podmínky se změnily a tudíž eh, musíme dohodu upravit ehm, a aktualizovat. My se snažíme o trvalou dohodu, která poskytne prostředí k rozšíření a dalšímu prohloubení v budoucnosti. Má to být strategický dokument, který budou moci naši lídři schválit na nadcházejícím summitu, které má to být dokument, který v němž budou zakotveny i naše základní hodnoty. Chceme také spolupracovat v oblasti zahraniční politiky, mezinárodní bezpečnosti lidských práv a e, vlády práva. Naše vztahy jsou v tomto jedinečné a ta dohoda by měla obrážet tyto hodnoty. Současně chceme zajistit, aby tato nová inovativní dohoda usnadní e, i uzavírání budoucích smluv e, různého druhu a současně Um, odstraní určité překrývání nebo zdvojování, eh, které by mohlo být eh, na překážku jako dvě mm, velmi pokročilé demokracie, Kanada a EU eh, se těší velmi pevnému eh, partnerskému vztahu, ale eh, ani v takovýchto vztazích se nelze vyhnout určitým názorovým rozdílům. Musíme dále kooperativně spolupracovat, musíme brát v potaz implikace moderního světa, musíme zajistit, aby naše rozhodování bylo činěno na základě věd věcných faktů a vědeckých faktů. Na základě toho musíme vyvíjet naše politiky. My víme, že Evropská unie vysla, rozeslala členským eh, státům eh, určitý eh, návrh kvalitativních opatření. Eh, jedná se o eh, směrnici o kvalitě eh, paliv. Ehm, Kanada ehm, ehm, chce zabránit tomu, aby naše petrochemické výrobky byly diskriminovány na trhu EU z důvodů, které nejsou vědecky podložené. nám eh, jde o eh, zlepšení um, eh, zaměstnanosti, o ekonomická pracovní místa, o pracovní místa jak na kanadské, tak i na evropské straně. Naše vláda bude nadále podporovat naší ehm, kanadskou eh, těžbu eh, ropy a ehm, domníváme se, že tato eh, těžba je zcela v souladu se směrnicí EU. Jsme také poněkud zneklidnění, že Evropská unie uvalila zákaz na dovoz produktů vyrobených z tuleňů. Eh, my se domníváme, že eh, lov, chov i lov tuleňů v Kanadě je zcela v souladu se zásadami, mezinárodně uznávanými zásadami eh, welfare zvířat. A proto jsme proti nadměrnému omezování obchodních vztahů, zejména tam, kde to není nutné. My se domníváme, že dohody a rozpory se určitě budou objevovat v našich vztazích dalších, ale nesmí nás to odchýlit od eh, naplňování celkových nebo eh, našich hlavních bilaterálních eh, závazků. Pokud jde o Evropský parlament, my se snažíme o úspěšné završení sety a dohody o strategickém partnerství Kanada je odhodlána těsně spolupracovat s výbory parlamentu a um, členy parlamentu. Vítáme váš zájem o uh, Kanadu a o prohlubování um, vztahu. Uh, těšíme se na další setkávání s vámi v budoucnu a uh, přeji vaši delegaci příjemnou a samozřejmě informativní cestu do Kanady. Děkuji za tuto příležitost promluvit a raz, rád zodpovím všechny otázky. Děkuji. Takže vám děkuji za prezentaci prezentaci a teď dáme slovo poslancům. Začne náš stálý zpravodaj, že teď máme stále zpravodaje pro většinu našich obchodních partnerů a stálým zpravodajem pro Kanadu je Petr Šťastný z EVP. Petře, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážný eh, pane jmenovaný uh, vítejte v EU. Eh, e Přeji vám hodně úspěchu a doufám, že to, že jste jmenovaný velvyslanec, ten tak brzy zmizí a brzy budete řádným a splnomocněným. a že se budete moci eh, plně pustit do SETy a do strategického partnerství eh, s EU. Takže jak eh, říká pan předseda, já jsem dávno byl potvrzen, co by zpravodaj pro dohodu SETA. Tedy předpokládám, že budeme často v kontaktu a doufám, že výsledek spolupráce bude pozitivní pro obě strany. protože v zásadě eh, prakticky úplně souhlasím s eh, vaším úvodním prohlášením. Ohledně toho, že je eh, že to můžeme dosáhnout hodně. Dostáváme se od těch snadných oblastí k oblastem, které obsahují některé problémy, ale já předpokládám, že podle původního plánu se nám podaří eh, dohodnout se v 99,2 eh, témat u eh, sety a u obchodního, tedy uspořádání. My se zmínil jednu tu citlivou Eh, obrázku roponosných písků a tuleňů. A já si myslím, že my bychom neměli uh, tato dvě témata klást do cesty úspěšnému uzavření dohody SETA. Další ty oblasti, která a doufám, že se vyřeší eh, brzy. Doufám, že na té příští eh, návštěvě Evropské delegace v Kanadě, kdy to budeme moci všechno projednat, eh, doufám pomůže tedy uzavřít eh, všechno co nejdříve, protože já už jsem mm, slyšel některé negativní ohlasy lidí, kteří si myslí, že se to protáhne dojde k nějakým obtížím. A doufám, že eh, se nám podaří tedy eh, dotáhnout to do eh, úspěšného konce co nejdříve, protože, jak říkám, my chceme zbytku světa nabídnout možnost ukázat, že eh, ochranářství není cesta vpřed, zejména v eh, současné době, kterou eh, globálně prožíváme poslední tři roky. Můžeme teď stimulovat hospodářský růst, růst zaměstnanosti. A mm, zblížit se, zvýšit produktivitu přispět nejenom ke globálnímu obchodu, ale i e, růstu. A mm, demokracii, protože my máme e, společné odpovědnosti, protože Kanada e, se Spojenými státy a EU a EU tedy um, mohou um, přispět ke světové stabilitě, stabilitě a rostoucí demokracii. Možná, že někteří kolegové budou mít konkrétní otázky. Já osobně jsem byl spokojen s tím, co jste eh, prezentoval a těším se na úzkou spolupráci eh, v blízké zdálené budoucnosti. Každopádně vítejte v EU a děkuji. Roze je stálý stínový zpravodaj. E, tak e, máme jich tady vlastně několik a paní Kochmarin za Alde by se asi vzala slovo. Děkuji. A děkuji e, vám za to, že jste přišel a se s námi podělit o své názory a za také jasnou prezentaci mm, k průběžným vyjednáváním. Víte, eh, že parlament od Lisabonské smlouvy musí schvalovat eh, tyto mezinárodní dohody, takže si myslím, že je důležité, abyste eh, vás tam a informoval nás o průběžných vyjednáváních. Výbor INTA eh, už kritizoval komisi, že eh, se to tak neděje podle Lisabonské smlouvy, tak jak by se to mělo dít. Já si myslím, že je eh, zcela toto důležité. Kanada je nesmírně důležitý partner. Týká se o služby zemědělské produkty, průmysl, prostě o všechno proto je důležité, abychom eh, rychle a solidně uzavřeli ta vyjednávání. Ovšem, a ještě jednou vám děkuji za otevřenost. Otázka záku, zákazu dovozu výrobů stuleňů. To eh, leží na srdci eh, řadě evropských občanů i jejich zástupců. Jenom taková příhoda. Já jsem nedávno ehm, vyklízela dokumenty prarodičů a našla jsem eh, jejich petici eh, ze 70. let do Evropského parlamentu eh, kvůli zákazu tuleních produktů. A, a vy se možná pamatujete na, ten obrovský, na toho obrovského nafukovacího tuleně, který jsme měli před zasedáním ve Štrasburku. Takže tohle je věc, která opravdu eh, je předmětem velké pozornosti, jak občanů, tak zákonodárců v tomto parlamentu. A já se bojím, že jedna z těch věcí, které nejsou tak úplně eh, jinak eh, signifikantní, by mohla začít představovat problém, pokud se nám nepodaří nalézt ehm, kompromis. Já už vidím tady eh, znamení pana předsedy, takže já tady skončím a těším se na vaše odpověď. Začínáme trošku sklouzávat oproti eh, plánu, takže vás eh, poprosím o dvouminutové vystoupení od teď. Teď Robert Sterdy, který je stínovým zpravodajem za ECR. Děkuji, pane velvyslanče. Já bych eh, rád položil dva, tři dotazy. Možná, že to bude eh, spíš otázka pro komisi, ale já bych eh, chtěl znát pokrok ohledně rámcové dohody, která se vyjednává ohledně, paralelně se se to je ta dohoda o politické stránce. Potom paní Kochman a já se možná mírně lišíme ohledně Tuleňů. Já jsem byl týden u inuitské rodiny na sever od, eh, v, eh, města Yellowknife a já jsem viděl, jak oni tam eh, spravují životní prostředí a chrání ho mnohem více než kdokoliv předtím. A já si myslím, že zemědělství je velice důležité. Mm, dostáváme se vpřed, měli bychom tam mít volný trh, ale neříkejte to prosím v zemědělském výboru, nebo mě to někdo v parlamentu zastřelí. Jaká je situace s GMO v Kanadě? Já vím, že v Saskatoon se pracuje na a mm, některých velice přínosných věcech a potom mě také zajímá řepkový olej, který e, váže dusík. To jsou věci, které by byly nesmírně e, prospěšné, tak jsem se chtěl zeptat, jestli o tom něco víte. A nyní další členové e, našeho výboru, David Martin z SAD. Děkuji, pane předsedo. A mm, vítám, pane Vyslanče. Vítejte, pane Vyslanče. Já vím, že se politika nezměnila s velvyslancem. Ty, ta stanoviska jsou pořád stejná. Za prvé, vy jste pro vědecký přístup. No, vědecké podklady, které já jsem viděl u ropných písků nebo dechtových písků, ukazují, e, že se způsobí velká škoda a, budu, a odhalíme velké zdroje uhlíku. A, a myslím si, že to stanovisko eh, se vymyká logickým argumentům. Potom u tuleňů. To není tak úplně vědecký přístup, to jde spíš s souladu s veřejnou morálkou. A v Evropě jsme prostě, nebo je morálka nakloněna proti veřejnému, nebo veřejně povolenému vybíjení tuleňu. A já si myslím, že bych nemohl podepsat eh, dohodu eh, s eh, Kanadou o obchodu, dokud Kanada bude mít spor s VTO ohledně tuleňu. A s Robertem i já se shodu na spoustě jiných otázek, ale uh, Eh, myslím si, že Inuité jsou eh, tak eh, trochu sporem sporu, protože Inuité jsou vyloučeni z toho zákazu. Potom jsou tady ještě farmaceutické produkty, mm, o, které, o těch jsme se nebavili. Informace, které mm, mám já, jsou, že standardy eh, ochrany duševního vlastnictví, které EU vyžaduje u farmaceutických produktů, zásadně zvyšují eh, náklady na zdravotnictví v eh, Kanadě, na léky v Kanadě. Pokud to tak je, tak proč by Kanadě Kanaděné toto měli podepisovat? Pokud to není pravda, proč nám tohle se píše do vyjednávacího mandátu? Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo, a já vítám pana Valeslance. Doufám, že budeme eh, moci eh, pokračovat v debatě o budoucím hospodářském partnerství v Evropské unii Kanadu eh, tímto způsobem. Chtěl jsem se zeptat na několik věcí k širší hospodářské spolupráci které ta obchodní dohoda ovlivní. Já bych vás rád upozornil, že komise minulý týden přijala nařízení, které se týká životního prostředí. To znamená, že teď máme standard ochrany životního prostředí, který je součástí našeho práva společenství. Takže eh, vy máte vysokou úroveň ochrany a mm, zadávání veřejných zakázek, pracovně právních práv a tak dále. Takže obě dvě strany dosáhly spousty věcí, které jsou v, zájmu z občanů. Takže jak se stavíte k tomu, aby tato dohoda nenarušila ty e, výsledky obou stran, ty úspěchy? A teď se dostávám také k těm dechtovým pískům. Komise přijala směrnici o kvalitě paliv, ale Kanada už 5. října eh, řekla, že si bude u EU stěžovat, pokud tato směrnice bude eh, přijata. Bude se stěžovat u VTO. Očekáváte tedy, že otázka dechtových písků se přímo odrazí na vyjednávání OSETA? Nedávno jsme si vyměňovali názory s delegací EU Kanada a senátor John Fraser tam uvedl, že oni jako zákonodárci se necítí dostatečně eh, zapojeni do uh, doprovodných vyjednávání. Čili já bych se chtěl zeptat, jak se zapojují zákonodárci a širší veřejnost do těch vyjednávání. Dobrá. A teď eh, za EFD zástupce. Já eh, přeji, eh, já panu velvyslanci hodně štěstí k jeho jmenování a chtěl bych říct pár věcí k tomu, co říkal. Systematicky tady mluvil o Evropské unii. A já bych mu jen rád připomenul, že Evropská unie není zemí že se skládá ze 27 nezávislých suverénních států. A tady v Bruselu je hodně lidí, kteří by si možná přáli, aby tomu bylo jinak, ale nemají k tomu demokratický mandát. A myslím si, že ho nikdy nedostanou, pokud to takhle půjde dál. Chtěl jsem něco říct, ale myslím, že k tomu nebudu mít dost času, takže jenom pan Fjellner mluvil o těch obchodních dohodách jakožto způsobu takové soft moci. já musím říct, že my jsme naprosto proti tomu. Obchod je jenom obchod. Jde tam o vzájemný blahobyt, eh, jsou to dohody pro vzájemné ekonomické výhody a nemělo by to být používáno proto, aby se tím podporovala politická agenda, agenda některých lidí. Takže si můžete být, pane vyslanče, jistí, že my vás podporujeme. A pak by dál řekl, možná si to hodně lidí neuvědomuje, ale Británie měla obchodní dohodu s Kanadou, která byla stanovena na otavské konferenci v roce 32. My jsme o tu obchodní dohodu přišli v roce 75, když jsme vstoupili do Evropské unie. Takže Stá proti tomu, eh, co říká eh, tady spousta lidí, eh, Británie ve skutečnosti tím, že se stala členem Evropské unie, byla znevýhodněna ve svých obchodních vztazích. A chtěl bych to ještě uzavřít tím, že já jsem zaznamenal, že jste říkal, že v Kanadě jsou banky dobře regulovány a mají dobrý kapitál. Tedy bylo by opravdu úžasné, kdyby toto platilo i pro banky v Evropské unii, včetně naší země. Včetně naší země. Děkuji. Já s vámi souhlasím, ale musím vám také říci, že obchod je podle smluv v výlučné pravomoci Evropské unie a že Velká Británie podepsala smlouvu. A po Lisabonské smlouvě si také kterákoliv země, přejeli si tak, může z Evropské unie vystoupit. A teď Paul Murphy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, panu velvyslanci za všechny informace, které nám tady podal. Mám na něj pár otázek. Jednak eh, ten zelený ontarijský akt energie, který jsme, eh, jak teď víme, který je teď projednáván ve VTO, bylo proti němu vzneseny námitky. A já bych tady chtěl vědět, jestli je tomu snad tak, že eh, kanadská federální vláda je ráda, že se tomu tak stalo, protože oni sami nemohli proti tomu ontarijskému eh, aktu vystoupit. Rád bych to věděl. A souhlasím s tím, co tady říkalo několik řečníků o tom zákazu zabíjení tulení. A pak, jak je to s pitnou vodou v Kanadě? Eh, je to nějak zahrnuto do toho jednání a už na to komise nějak reagovala? Potom, eh, co se týká hydrotransportérů energie v Kanadě, už něco takového funguje eh, na regionální nebo městské úrovni. A pak ještě by mě zajímalo, vím, že eh, se v tom konečném hodnocení k setě říkalo, že by nemělo docházet k žádným sporům usídlení, tak rád bych věděl, co si o tom myslí kanadská vláda, jestli už komise to nějak projednávala s vámi teď naposled, naposled promluví paní Jago, která je místo předsedkyní parlamentní delegace s Kanadou. Děkuji, pane předsedo, za tuto možnost promluvit jako místo předsedkyně, ale také jako členka zemědělského výboru. Roberte, jak dobře víš, ale eh, nezavraždíme se nyní navzájem. I když se různíme v názorech, po celá léta dobře spolupracujeme. Pane velvyslanče, srdečně děkuji za vaši přítomnost dnes již eh, v, ta, v této rané fázi vaši, vašeho působení. A eh, jistě vidíte na této diskusi, jak je důležité, že že jste zde a jak je důležité, že máme možnost diskutovat. My přijímáme tato bilaterální obchodní ujednání, protože VTO, respektive Doha, e, nepostupují ku předu. My e, chceme teda e, postupovat a pracovat společně pro lidi. To je důležité. Ty kritické body, a já ostatně trochu již znám vaši zemi díky různým návštěvám a možnostem rozhovoru. Takže já mohu vám i kolegům říci toto. Já jsem viděla na místě těžbu ropy s eh, delegací a eh, viděla jsem, mm, kolik se toho dělá a slyšela jsem od ekologických eh, spolků velmi pozitivní zprávy o ochraně životního prostředí v Kanadě, v Kanadě že se skutečně dělají pokroky. Jako členka zemědělského výboru jsem sledovala celou tu debatu o tuleních a táži se, víte skutečně, co ta čísla znamenají? Víte skutečně, jaké problémy existují v mořích, protože tuleňů je eh, přes příliš. Snad bychom eh, měli nyní začít přemýšlet o jiné formě lovu tuleňů a měli bychom se dobře informovat předem, eh, když chceme diskutovat o těchto věcech a neměli bychom spolehat pouze na e-maily jakýchsi organizací. A pak otázka. Když Ehm, v této dohodě tak velmi stavíme do popředí ehm, ochranu životního prostředí a ochranu zvířat. Neměli bychom u jiných obchodních ujednání stavět ještě více do popředí lidská práva a děláme to, neděláme. Takže prosím o vyváženou debatu a prosím o vyváženou úvahu v této věci a děkuji vám za tuto příležitost. Catherine Bearda, you were not in my list, but please. Tedy vy jste nebyla na seznamu, ale stejně vám dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se hlásila už před chvílí. Chtěla bych tedy také přivítat eh, nového pana vyslance v Bruselu a poděkovat mu za to, že přišel mezi nás. Jak eh, asi víte nebo slyšíte, já jsem Britka a vím, že máme dlouhou tradici spolupráce mezi naší zemí a Kanadou. A chtěla bych reagovat na to, co říkal pan Dartmouth, který sedí vedle mě. On tady mluvil o Spojeném království. Víte, Spojené království to jsou čtyři země a já nechápu, jak to, že UKIP má pocit, že když spojíme čtyři země pod Spojené království, tak to funguje dobře, ale že to nebude fungovat dobře, když se spojíme s dalšími zeměmi v Evropské unii. Eh, právě obchodní otázky tam eh, můžeme být mnohem lepší, když budeme spolupracovat všichni společně. This is not, this is not a British If you could give me a moment. Uh please. Jestli mi dovolíte promluvit a nebudete mě přerušovat, tak my tady teď jednáme o dohodě s Kanadou, mezi Evropskou unii a Kanadou a to je třeba přivítat. Pan velvyslanec tady mluvil o těch dechtových píscích. Naše dohody musí vycházet z vědeckých poznatků a já společně se spoustou dalších poslanců vítám skutečnost, že komise dospěla k dohodě která se týká ehm, té směrnice o kvalitě paliva. A to je otázka odlišná od této obchodní dohody. to též platí o těch tuleních. A mám ještě otázku o těch eh, otázkách vodohospodářství, o kterých se tady už zmiňovalo několik dalších poslanců. Podívejte, tohle ilustruje Další debaty, jednak eh, do jaké míry zapracovávat do tohoto obchodu lidská práva nebo práva zvířat. A já si myslím, paní Šárka, prosím, už nemáme čas. Ano. Já vím, že někdy ty otázky obchodních dohod jak si kolidují eh, s národní legislativou. Já bych ráda věděla, jak to u vás máte s tou vodou. Děkuji. Pane velvyslanče, máte zase slovo. Padlo tady spousta otázek, ale bohužel nemohu vám ponechat celé dopoledne, takže prosím, snažte se mluvit eh, stručně. Děkuji, pane předsedo. Deset minut vám bude stačit? No já se budu snažit odpovědět eh, co nejstručněji. Samozřejmě je tam pár otázek, kde to nebude tak snadné. Jednu mohu zodpovědět velmi snadno, ta otázka rámcové dohody. Tam jde jen o to, že během prvního kola jednání se dvě delegace rozhodly, eh, že změní název z rámcové politické dohody na dohodu o strategickém partnerství. To je velmi nedávno, já jsem to dokonce musel vyškrtávat ve svých poznámkách, abych nemluvil o té rámcové dohodě, ale o strategickém partnerství. Ale je to to tež, jen se to jmenuje jinak. Já myslím, že tam bude pár podobných otázek, které zatím nechám stranou. A potom, co se týká té směrnice o kvalitě paliva, tak to také se pokusím zodpovědět všechno najednou. My se obáváme, že komise chce surové oleje preferovat eh, před těmi ropnými písky a přitom ty vedou eh, k větším emisím. Já si myslím, že eh, tohle diskriminuje ty ropné písky a vědecky to není nijak podložené, protože studie ukázaly, že jejich emise jsou stejné nebo nižší než některých surových, surových olejů, jako třeba oleje z Venezuely, Angoly a Nigérie. Samozřejmě, eh, že to všechno se musí dál rafinovat eh, na eh, ropu, na benzín a tak dále, ale vede to jistě ke misím. Ovšem, já si myslím, že tohle je možnost zaměřit se na zdroj energie, který má konec konců nižší emise než spousta surových olejů, které využívá Evropská unie. A pokud Evropská unie, nebo říkejte si tomu, že jak chcete, chce snížit své emise, udělala by dobře, aby se odvrátila od těch surových olejů, které používá v Evropě. A já se tím zabývám už několik let a dokážu si představit, že názor na to se různí. A proto jsem sebou přinesl některé informace, které vám tady na výboru nechám a kde eh, se uvádí fakta a čísla, které eh, podle mě obstojí i vědeckému přeskoumání. A teď k těm tuleňům. To nás také nepřekvapuje. Já jsem býval Lysla... Já jsem pracoval kdysi v Londýně, byl jsem na ambasádě v Londýně a e, dva, tři roky e, pod okny mé kanceláře e, stál Daf, který křičel a rozčiloval se a byl proti zabíjení tuleňů, takže já s tím mám zkušenosti. Ale myslím si, že stojí za to vám připomenout, že lovení tuleňů je v Kanadě zcela legální aktivita, která poskytuje obživu tisícům lidí a jejich rodin. A myslíme si, že ten evropský zákaz tuleních produktů neodpovídá mezinárodním pravidlům a proto jsme se rozhodli, že toto napadneme u VTO. A myslím si, že je docela zajímavé, eh, že Eh, tady spochybňujete naše právo využít eh, této možnosti u VTO, protože dobře víte, že u všech jednání, ať už bilaterálních nebo multilaterálních, se ví, eh, že můžeme mít různé názory a proto se do té dohody vždy dává nějaký mechanismus řešení sporů. A tak se mi zdá opravdu divné, že je nám tady vyčítáno, že jsme využili této cesty u VTO, abychom bránili svá práva budeme i nadále bránit naše práva a náš tuleňářský průmysl. Protože je jistě spousta věcí, na kterých se neschodneme, ale neměly by stát v cestě naší snaze vybudovat silnější obchodní partnerství. To tež platí o tom programu, který se snaží v provincii Ontaria vybudovat dobré zdroje energie. Konzultovali jsme to videokonferencemi eh, v roce 2007 a 2011. Myslíme si, že ten program je kompatibilní s pravidly VTO a budeme ho i nadále bránit. Ale jak už jsem říkal, nemyslíme si, že eh, tyto zcela legitimní neschody, které můžeme řešit na VTO, by měly stát v cestě posílení našeho ekonomického partnerství. kde se teď nacházím. A, ah, voda. Tak já jsem prováděl obchodní jednání s různými zeměmi už několik let a občas se tam objeví ta otázka vody. A většinou, což překvapuje ty z nás, kdo na tom pracují, Vždycky nás překvapí, proč je to takový problém, protože Kanada je už dávno toho názoru, že voda ve svém přirozeném stavu není produktem a proto zůstává mimo rozsah našich obchodních dohod. Nic v našich obchodních dohodách nebrání vládám zajistit, že Kanaďané budou mít přístup k bezpečné pitné vodě a budeme toto právo i nadále bránit i v naší dohodě s Evropskou unii. Mluvilo se tady také o duševním vlastnictví právě v kontextu SETA. Tedy promiňte, že tady nechci zacházet do žádných detailů těch jednání. Myslím si, že to je lepší nechat na vyjednavačích. Já s vámi chci probrat, co mohu, ale myslím, že některé věci je opravdu lépe řešit s těmi, kdo vedou jednání. Myslíme si, že takováto dohoda by posílila naše vztahy včetně oblasti duševních práv. A myslíme si, že naše stanovisko jasně vychází z našich politik a z naší národní legislativy. Díváme se e, na všechny otázky jednotlivě a musíme si být jistí, že veškeré návrhy a veškeré dohody budou skutečně odrážet kanadské zájmy. Co se týká té otázky o lécích a o patentech, tak tam ty diskuze ještě probíhají, takže vám teď nemohu potvrdit, jak bude vypadat ta konečná dohoda. Některé ty nápady se nám samozřejmě nelíbí, ale to je běžné. Evropské unii se zase nelíbí některé naše návrhy. Tak to ve vyjednávání chodí. Takže budeme i nadále eh, jednat a samozřejmě, že duševní práva jsou zcela zásadní součástí Mohu vás požádat, abyste to trochu zkrátil? Ano, jistě. Státní zakázky, jak už jsem říkal, eh, tam se hodně účastní jednání provincie. A státní zakázky jsou součástí celého jednání. Jak už to tak chodí, uvidíme, jak to dopadne, jak ambiciozní bude ten balíček, který se vyjedná. Někdo tady zmiňoval také roli parlamentu. Já bych chtěl říci, že já jsem v minulosti eh, bránil naše dohody o volném obchodu. Chodil jsem do parlamentu pravidelně, vím, že náš hlavní vyjednavač to dělá také. On se to samozřejmě vždycky může ještě nějak vylepšit, ale myslím si, že s parlamentem se konzultuje vždy, ať už tady nebo u nás, to je zcela běžné, je to důležitá součást takového dobrého dialogu se všemi zúčastněnými stranami. Ke geneticky modifikovaným organismům. Tohle je pro nás důležitá otázka, ale jestli dovolíte, eh, myslím si, že nemáme dost času, takže možná byste mohli počkat. Já eh, k tomu přinesu nějaké detailnější informace. Samozřejmě, že naše názory na GMO se eh, dosti liší od eh, názorů mnoha lidí na této straně Atlantiku, ale myslím, že vám k tomu můžeme poskytnout ještě nějaké konkrétnější informace později. A teď nevím, jestli jsem ještě něco nezapomněl. Ne. Myslím, že to je opravdu všechno a těším se, že budu moci spolupracovat eh, v příštích měsících s výborem při vší úctě k poslancům Kanada je země, kde je velmi populární hokej a když jsem eh, řekl lidem, eh, že eh, jdu do výboru, kde zasedá Petr Šťastný, tak mě spousta lidí žádalo o autogram, ale <laughs> zatím to tedy ukončím. Děkuji. Já vám také děkuji. Těšíme se na vaše další návštěvy. Díky, že jste přišel dnes a přeji vám hodně štěstí ve vaší práci tady jakožto kanadského velvyslance v Evropské unii. Tak, spozdili jsme se na jednání koordinátorů, ovšem máme tady ještě bod 9. To je kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví. Je to složka, která šla na IMCO, podle mě tam jít neměla, protože se týká obchodu, Ovšem týká se to dodržování práv duševního vlastnictví. Revize existujícího nařízení se snaží posílit dodržování práv duševního vlastnictví. My jsme se ale rozhodli, že nebudeme spochybňovat eh, pravomoc IMCO v této věci, nicméně jsme eh, požádali o zesílenou spolupráci na této otázce podle článku 50 jednacího řádu. Ještě v této věci nebylo rozhodnuto. Naše zpravodajka je Josefa Andres, takže já jí dám slovo eh, k první výměně názoru. Gracias, presidente. Totalmente. Děkuji, pane předsedo. Jsem eh, naprosto eh, eh, na vaší straně, pokud jde o posílenou spolupráci a také jde o e, respektování našeho výboru. E, jsou zde dvě části, ekonomická část a ochrana spotřebitelů. My se zaměřujeme na mezinárodní obchod a proto je tato zpráva velmi důležitá pro e, podnikatele, pro ty nejmenší i ty největší. V této zprávě získáte možnost chránit značky, jde také o boj proti padělkům a produktovému pirátství víc než 85 mm, padělaných produktů pochází z, Čína, z Číny. Ostatní e, čísla e, e, nebudu zmiňovat. Je to velmi časté a představuje to velké sumy. Jde tady o ochranu duševního vlastnictví, což je velmi důležité jak pro vnitrokomunitární obchodování, tak pro obchodování s jinými zeměmi. Jde také o ochranu pracovních míst, ochranu podniků, firem, ochranu zaměstnanosti v době, kdy nezbytně garance potřebujeme v rámci Evropské unie a právě v, při ochraně práv spotřebitelů. E, Spravodaj odkazuje na článek 2.5 eh, padělané výrobky. Já eh, se přimlouvám za to, aby v případě eh, značek, etiket, nálepek byla poskytnuta rozšířená ochrana. Dále pak jde o práva vlastníků, kde lze zahájit trestní řízení. V této chvíli jsou k tomu zavázáni, což je samozřejmě eh, další finanční eh, zátěž, zejména pro ty malé eh, podniky. Padělané výrobky v tranzitu. Tady v této chvíli existuje explicitní vyloučení nebo vyškrtnutí, my na tom trváme alespoň to musí být opatřeno poplatky a to by mělo být promítnuto v textu. My se domníváme, že jde o velmi eh, složitou komplexní zprávu, domníváme se a doufáme, že všichni stínoví zpravodajové se k tomu připojí, protože ochrana duševního vlastnictví, ochrana našich podniků je velmi důležitá. Eh, musí být chráněny proti těm, kteří působí ilegálně. Eh, je nutno uvalovat sankce na ty, kteří působí na černém trhu a ty, kteří takto porušují hospodářskou soutěž na evropském trhu. Já doufám, že se mi dostane podpory z tohoto výboru a jak předseda již uvedl, je důležité jasně vymezit kompetence, které nám přísluší. Děkuji. Děkuji, říká předseda a táží se zdali ostatní členové tohoto výboru se k tomuto materiálu chtějí vyslovit. Nikoli, takže eh, můžeme eh, přímo oslovit eh, komisi. My jsme požádali DG Tax, aby se dostavili či dostavilo. Ano, mohl byste se prosím představit? Je to Madame Caroline Edery? Je to správně? Ano, vítejte mezi námi, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Ano, skutečně jsem vedoucí oddělení DG Taxit, které je odpovědné za eh, ochranu spotřebitelů, eh, ochranu duševního vlastnictví a eh, těšíme se na spolupráci s tímto výborem eh, v této důležité věci návrhu, který komise předkládá. Jak víte, pracujeme na základě stávající eh, legislativy o eh, vynucování ochrany duševního vlastnictví na hranicích a účelem zde je nahradit stávající nařízení tak, abychom reagovali na několik základních výhrad. Za prvé, zlepšení schopnosti celních orgánů vymáhat a vynucovat ochranu život, ochranu duševního vlastnictví eh, na hraničních eh, přechodech a také eh, posílit eh, kapacity obchodníků v tomto ohledu. My chceme rozšířit rozsah platnosti nařízení tak, aby eh, eh, celní orgány mohly kontrolovat a zadržet zboží, jestliže mají podezření, že celá řada práv duchovního vlastnictví může být porušena. My jsme tam teda doplnili určitá další práva a určitá další porušení nebo typy porušení práv, která zatím ve stávajících legislativních dokumentech nejsou jsou zahrnuta. Také jsme tam eh, eh, zařadili eh, specifické řízení v případě teda zahájení šetření v případě určitých padělaných výrobků. To je vlastně rozšíření kapacit celních orgánů. Reagovali jsme eh, tak na eh, určité eh, znepokojení jednak držitelů práv a také svazu na ochranu spotřebitelů a zavedli jsme určité zrychlené procedury. Ehm, také pokud jde o otázku generických léčiv, tady se snažíme vyjasnit jak by se měly celní orgány eh, chovat, jestliže naleznou generická léčiva v tranzitu určená eh, pro třetí země. Tak jak jsme to zakotvili v dohodě mezi komisí a Indií, eh, v případě, že generické léčiva procházejí tranzitem v EU a tato léčiva jsou patentem chráněna v EU, tak e, nestačí, aby celní orgány měly e, pouze podezření o tom, že dojde, dochází ke zneužívání, respektive e, pokud mají podezření, že tato léčiva se dostanou na evropský trh, tak mohou tato léčiva zabavit. Myslím, že to je celkem viděno obsah návrhu. Děkuji. Josefe, poznámky k tomu? Ne. Takže my se k tomuto materiálu vrátíme opět 8. prosince a do té doby jsem si jist, že získáme nebo že eh, docílíme posílené spolupráce s IMCO. To je vlastně konec veřejné části zasedání eh, výboru dnes dopoledne a nyní eh, začne schůze koordinátorů in camera. Takže žádám každého, kdo není oprávněn setrvat, aby co nejrychleji a co nejtišej opustil ehm, tento sál.